Uh, good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Chtěla bych přivítat eh, členy výboru, eh, pana a všechny hosty. Účelem dnešního zasedání je představit část akademické práce zadané naším výborem. Je to eh, poslední zasedání, co se týká tedy toho akademického pozadí naší situace. Podobné zasedání jsme měli 27. dubna a jiná zasedání byla ještě dále v minulosti, přičemž je najdete na našem webu. Nemusím říkat, že tyto studie představují zásadní součást zjišťovací činnosti našeho vyšetřovacího výboru. Na dnešní schůzi budou představeny tři studie, které jsou rozděleny do dvou panelů. Ten první panel se zaměřuje na roli prostředníků, jako třeba právníků, účetních, auditorů nebo bankéřů a na pravidla, která se jich týkají. A ten druhý panel se zaměří na offshoreové praktiky v zámořských teritoriích a územích EU, a to zejména na francouzská, holandská a britská území tohoto typu. Bohužel kvůli eh, změně na poslední chvíli v jeho agendě eh, pan Long, eh, ministr zahraničí z Ekvadoru, nemohl dnes přijít a proto budeme mít více času na prodiskutování zmíněných studií. Proto okamžitě začneme. Ráda bych dodala, že dvě studie v prvním panelu dostanou každá maximálně 25 minut a pro druhý panel máme tři řečníky, každý bude mít maximálně 15 minut. Po každém panelu proběhne výměna názorů s poslanci našeho výboru. Eh, budete mít prostor na otázky v pětiminutových slotech, eh, přičemž na otázku bude maximálně jedna minuta a zbytek času na odpověď. Pokud nám to čas umožní, budou mít poslanci možnost zeptat se na dodatečnou otázku, tedy pakliže nepřekročí ten celkový slot pěti minut. Takže prosím, pamatujte na to, že nemáme k dispozici papírové dokumenty zde v místnosti, protože e, jsme takzvaně paperless. A proto dokumenty pro tuto schůzi najdete na webu našeho výboru. Tato schůze je samozřejmě také přenášena na internetu na webu Evropského parlamentu. Ehm, pamatujte prosím na to, že pokaždé, když někdo zapne mikrofon, tak se na něj automaticky namíří kamery. Tak a teď bychom, myslím, mohli začít s prvním panelem, tedy role prostředníků a pravidel, ehm, která se jich týkají. A proto poprosím pana Vilema Pietra de Gröna, ehm, který je výzkumníkem eh, při Centru pro evropské, evropské studie CEPS, aby nám tuto studii představil. Máte slovo. Děkuji. Než zahájím prezentaci, chtěl bych poděkovat výboru pana a sekretariátu za to, že požádali CEPS, aby provedl tuto studii ohledně role poradců a prostředníků v rámci eh, schémat eh, odhalených eh, skandálem Panama Papers. Ve své prezentaci budu hovořit o hlavních bodech naší studie. Začnu tou hlavní částí Panama Papers, která je relevantní pro tuto dnešní diskusi ohledně role poradců a prostředníků. Pak se dostanu k k tomu rozhodovacímu cyklu, kde představím role jednotlivých aktérů a poté se detailněji zaměřím na eh, ty jednotlivé úlohy. A na závěr eh, bude několik eh, politických doporučení, která by měla vést k tomu, aby poradci a prostředníci přispívali pozitivněji k boji proti praní špinavých peněz a vyhýbání se daní. Takže Panama Papers a jenom taková, eh, takový rychlý přehled situace, to už asi znáte, ale je důležité eh, pochopit, jaká zjištění naše studie zjistila. V rámci Panama Papers jsme získali informace o téměř 214 tisících offshoreových entitách. Ale podíváte-li se na to, které z nich byly aktivní na konci roku 2015, kdy Panama Papers byly předány tomu konsorciu ICIJ. Zhruba pouze čtvrtina, nějakých 55 nebo 56 tisíc těch subjektů bylo aktivních. Tento počet aktivních eh, subjektů se nejprve několik let zvyšoval až do roku 2008 a poté se, poté tedy ten počet nových subjektů stagnoval a e, od roku 2013 e, to celé klesá. Takže v posledních letech se ten celkový počet subjektů snižuje. Což nutně neznamená, že by se snížil objem jejich aktivity. E, jsou odborníci, kteří toto odhadují a kteří říkají, že aktivita jako taková těchto subjektů narůstá. Podíváme-li se na to, kde jsou ty entity, kde jsou ty subjekty eh, umístěny. Tak jak vidíte, tak eh, hlavně eh, britské panenské ostrovy, Panama a Seychely představují dohromady zhruba 90 veškerých subjektů. Další důležitá věc, podobně jako u Panama Papers nemáme celkový přehled o offshoreové struktuře. Naše studie se pouze zaměřila na Panama Papers, což má být nějakých 5 až 10 eh, celkových globálních offshoreových struktur. Takže jaká byla role různých poradců a prostředníků? Vidíme, že zde bylo zhruba že zde byly zhruba tři skupiny aktérů za prvé, jsou to tedy ti, kteří zadávají úkol vytvořit offshoreovou strukturu, které můžeme nazvat těmi konečnými vlastníky, což můžou být bohatí jednotlivci, ale nebo třeba také firmy. V případě Panama Papers to jsou primárně bohatí jednotlivci. Ale k tomu se ještě dostanu. Poté, a o tom se bude hovořit hlavně dnes, jsou, ti, jsou to ti poradci a prostředníci velice často, jak vidíte, nepracují sami, ale pracují s ostatními poradci, s jinými poradci a prostředníky a mohou mít různé struktury, takže na tomto snímku se snažíme eh, celou situaci trošku zjednodušit, aby to bylo pochopitelné. A snažíme se z toho, jak si vytěžit ty hlavní hráče. No a ta třetí skupina eh, těch prostředníků jsou těch aktérů jsou veřejné orgány. Ty hrají různé role, jednak regulační rámec a eh, tyto orgány mohou být eh, do tohoto celého začleněny jako buď dohledové orgány, nebo třeba nějaké daňové úřady, které poskytují nějaké registry nebo něco takového. A samozřejmě eh, tyto orgány jsou zodpovědné za vynucování legislativy, která, která platí. Tak, teď tedy velice rychle krolím jednotlivých těchto stran. A během toho se pokusím odpovědět na čtyři otázky u každého toho subjektu. Takže kdo dělá co a kde, proto Eh, protože nejde pouze o to, co dělají, ale kdo to dělá, je to nějaký poradce nebo prostředník, pokud prostředník, jaký je to druh prostředníka a kde, kde k té činnosti dochází. Jak vidíte, většina té činnosti probíhá mimo EU a tím pádem může být obtížnější pro Evropský parlament vytvořit nějakou legislativu, která by to spravovala, proto budou možná potřeba jiná řešení. No a pak samozřejmě vidíme, že je celá řada různých poradců, kteří se angažují v různých fázích e, tvorby nebo udržování těchto různých struktur, takže se podíváme také na to, jak důležití tito aktéři jsou v té struktuře jako takové. A to je, myslím, také velice důležité, zejména když se pak podíváme na tu e, konečnou fázi té prezentace, kde jsou ta doporučení. Takže nejprve tedy ti eh, definitivní vlastníci, řekněme. My jsme analyzovali data těch 214 tisíc subjektů. Já se soustředím pouze na ty aktivní subjekty, tedy nějakých těch 56 tisíc subjektů, které jsem zmínil. A snažili jsme se identifikovat, kdo za těmi entitami stojí. To znamená, analyzovali jsme data o podílnících v rámci Panama Papers, jak to zveřejnil ICIJ. No a z toho jsme okamžitě viděli, že pro mnoho těch subjektů vlastně nedokážeme, i když máme tyto odhalené dokumenty, nedokážeme dohledat ty fyzické osoby, které za nimi stojí. Zhruba jedna čtvrtina těch subjektů, které jsou stále aktivní, jsou buď vlastněny různými nadacemi, Eh, mají různé eh, podíly nebo akcie na, na majitele, tedy na, na toho nositele akcie a vlastně nevíme, kdo je ten definitivní vlastník těch subjektů jako takových. Takže v rámci tohoto cvičení jsme se snažili identifikovat, kdo dané subjekty vlastní. Hledali jsme ty fyzické osoby eh, a když jsme nějakou fyzickou osobu našli takovou, to tak jsme ji považovali za toho definitivního vlastníka. Samozřejmě je možné, že ta daná fyzická osoba je pouze nějakým nominantem nebo je používána jako takzvaný bílý kůň. E, nicméně e, toto je nejvíce, co jsme mohli udělat a zdá se nám, zdá se nám e, to jako poměrně spolehlivý výsledek činnosti. No a podíváme-li se na to, kde ty fyzické osoby sídlí, tak vidíme, že zhruba polovina z nich je z východní Asie a z oblasti Pacifiku. A zhruba 8% je z Evropské unie. To je relativně malý podíl, ale i tak je to zhruba čtyřikrát víc než severoamerický podíl, to znamená Kanada a USA společně. Podíváme-li se na tu úroveň EU hlouběji, tak vidíme, že více než polovina e, těch e, e, vlastníků jsou z Velké Británie, Kypru a Francie. Podíváme-li se na Velkou Británii a Kypr, možná zde je nějaké propojení s tím vízovým režimem, který umožňuje bohatým jednotlivcům se tam usídlit. Takže máme zde určitá podezření na základě jmen, ale nemáme pasy ani nic takového. No, eh, teď, co se týká důvodu toho, proč tito vlastníci vytvářejí nebo zadávají svým prostředníkům úkol vytvořit offshoreové struktury, kromě eh, praní špinavých peněz a vyhýbání se daní a tak dále, o čemž se hodně diskutuje v tomto výboru, zde vidíme, že celá řada těchto subjektů se zdá být založena právě na Panama Papers, eh, na základě eh, tedy dokumentu Panama Papers, mají skrýt peníze po rozvodu a nebo peníze z různých korupčních afér nebo z organizovaného zločinu. Takže nejde pouze o praní špinavých peněz a vyhýbání se daní. To je, myslím, to hlavní eh, o těch definitivních vlastnících. Teď se podíváme na ty poradce a prostředníky. Tady vidíme v podstatě čtyři různé fáze, které, kde se tedy, tedy ti poradci a prostředníci angažují. Je důležité si uvědomit, že některé tyto role může přebírat ten původní vlastník jako takový, a nebo to může přebírat nějaký profesionál, eh, takže toto neznamená nutně, že potřebujete nějakou třetí stranu, která by toto za vás dělala. Pouze se snažíme stanovit, co je zde zásadní, jaké jsou ty hlavní role. Některé z nich mohou ti prostředníci přebírat. To nejdůležitější je tam zvýrazněno tučně, takže to jsou ty nejdůležitější prvky eh, celé té sekvence. To znamená, máme tady ty čtyři fáze poradenství, tvorba, udržování a vynucování. Tedy ve fázi eh, poradenství tady vidíte, že eh, Tady se jedná o poradenství tomu původnímu vlastníku ze strany nějakého poradce nebo prostředníka, který v podstatě informuje o tom, jak by se ten systém mohl vytvořit. ale pokud se jedná o nějaké daňové nebo investiční poradenství, pak eh, se eh, ten návrh také validuje eh, jaksi stanoviskem, které může vydat nějaký, revidov, nějaký zavedený účetní nebo právník. Takže je to, je to úkon, který může provést pouze jakýsi omezený seznam, omezená množina lidí nebo subjektů. Takže to je, to, to, to je rada, kterou lze podat na žádost toho původního vlastníka, ale vidíme částečně, že poradci toto poradenství, prostředníci toto poradenství nabízejí proaktivně, například určité banky vytvoří nějaký systém, který poté prodávají svým zákazníkům, který je v podstatě není šit na míru, je to takový balíček, a e, není to tak, že by ten původní vlastník o něco takového požádal, naopak nabídne mu to sám ten prostředník. Pak je ta druhá fáze, to znamená ta kreace, ta tvorba, což znamená tu registraci nebo inkorporaci těch entit. Většinou to je offshoreové a ty entity vlastně nemají žádnou činnost, tak se musí také domiciliovat, jinými slovy, že dostanou adresu, většinou nějakou poštovní schránku a pak je zde celá řada jiných služeb, které nemusí být přítomné u všech, jako třeba statuty, nominace, nominace ředitelů nebo různí nominovaní podílní, podílníci a tak dále, ale co je jedna z hlavních služeb v této fázi, je to, že veškeré ty entity potřebují nějaký účet někde v bance. K tomu se dostanu podrobněji za chviličku, ale je to něco, na co je potřeba pamatovat. No, po vytvoření takového subjektu je potřeba tu strukturu také náležitě udržovat. Eh, mohou to dělat přímo ti eh, prostředníci, ti poradci, ale lze to také delegovat na nějakého toho nominovaného ředitele třeba nebo někoho takového. Eh, jde o i určité penzum administrativy, to většinou dělají různé ty svěřenecké společnosti a tak dále. E, pak tady zmiňuji také daňové výkazy a e, auditní výkazy. To je něco, co pro celou řadu těch offshoreových subjektů není povinné. Oni tyto dokumenty nemusí odevzdávat, je to spíše dobrovolné. Znamená to mimo jiné také to, že jaksi příspěvek některých těchto odborníků není nutný a tím pádem se mu lze do budoucna vyhnout. No a potom ta čtvrtá fáze, která je víceméně volitelná, pokud dojde k určitým eh, pochybnostem ohledně té struktury ze strany eh, onshore nebo offshore eh, jurisdikce, někdo začne něco rozporovat nebo něco takového a hrozilo by, že se to celé dostane k soudu, tak eh, ty subjekty musí být eh, zastupovány nějakým poradcem, konkrétně většinou právníkem, který takovéto služby poskytuje. Takže celkově za to, jaké znalosti potřebujete pro vytvoření té struktury a pro jejich udržování, v podstatě musíte mít znalosti zpráva z oblasti daní a z oblasti financí. Těch poradců je spousta, kteří mají takovéto, takovéto znalosti. V naší studii jsme se zaměřili na hlavní typy poradců a prostředníků. V podstatě za poradce považujeme odborníky z daného oboru, kteří mají nějaké zkušenosti. Může to být z regulovaných oborů, ale nemusí to tak nutně být, zejména v oblasti administrativy a právní oblasti je spousta odborníků, kteří nejsou členy žádného seberegulačního orgánu nebo kteří podléhají regulaci například. Auditoři jsou eh, daleko více regulováni než eh, účetní a eh, daňoví poradci, finanční poradci často vůbec nejsou regulováni, jsou vlastně regulováni jen ve velice málo zemích. Nicméně o tom nechci mluvit nějak sáhodlouze, protože budeme hovořit o těch daňových poradcích v té následující prezentaci. Nicméně tady tedy vidíme, že ti experti se združují do různých zprostředkovatelů. Jak vidíte, ti zprostředkovatele mají často jaksi eh, různá pole expertízy, jinými slovy, mohou radit v celé řadě oblastí, eh, zejména co se týká poradenství ohledně zakládání, ohledně vytváření těchto offshoreových struktur. Tak, teď bych se rád posunul k těm poradcům. Tedy ti eh, původní vlastníci potřebují poměrně dost informací o právní, daňové, účetní a investiční situaci, aby se dobře rozhodli. Jak vidíte, tito poradci radí s různými věcmi. Jsou zde určití také vágně definovaní zprostředkovatele, takzvaní wealth managers, což mohou být um, lidé z bank, nebo to mohou být různí pojišťováci, nebo nezávislé subjekty, nezávislé poradenské subjekty, které nespadají do žádného regulačního režimu u kterých se však kombinuje několik různých druhů zkušeností, třeba z oblasti e, účetnictví a nebo práva, nebo třeba také z oblasti daně a investic. A to je velice důležité si uvědomit, že tito experti nejsou jako takový regulovaní, protože se na ně tím pádem velice špatně cílí s nějakou politikou. kromě těch různých profesí, které jsou zde angažovány, je potřeba se zaměřit na na jejich lokalitu, protože jak vidíme, spousta těch prostředníků, kteří radí evropským občanům, pracují mimo EU a tím pádem je hodně složité je nějak regulovat, zejména ze strany evropských institucí. Tak a teď jdeme na ty prostředníky. Eh, ti poradci eh, velice často pracují v rámci prostředníků, prostřednických firm, právních firm, účetních firm, trustových firm nebo bank, ale takových firm je ještě celá řada dalších. Eh, v rámci Panama Papers jsme viděli, že to byl právě ten prostředník, který u každé té entity hrál zásadní roli. Podíváme-li se na to, kde eh, tito prostředníci mají své sídlo, tak vidíme, že většina z nich je buď v Evropě mimo EU, anebo ve střední Asii, anebo poté ve východní Asii a v oblasti Tichomoří což je mimo jiné také oblast, odkud je většina těch původních vlastníků. Takže podíváme-li se na EU, je to zhruba 13 veškerých těchto entit a většina z nich je v, Velké Británii, Lucembursku anebo na Kypru. A opět se zdá, že to jsou země, kde je většina těch původních eh, majitelů, ale jak víte, v těchto jurisdikcích je poměrně dobře rozvinutý sektor odborných služeb, takže ono to vypadá tak, že eh, jsou v tomto aktivní, v tom zprostředkování účetní a právní firmy, ale podíváme-li se na eh, data z Panama Papers, tak vidíte, že e, jsou to i trustové společnosti a finanční instituce. A protože nejsou v EU, tak opět e, k tomu se vracíme, to je takové, e, takové horizontální téma té prezentace, hodně špatně se zachycují. No a teď se podívejme na to, kdo to vlastně jsou tito prostředníci, kteří jsou jaksi přivedeni do EU, zejména v té poradenské části celé věci celého toho procesu. Tady vidíte, že Mossack Fonseca byl zodpovědný za zhruba 10 eh, veškerých těch přivedených entit. Ehm, ale je to otázka, zda to jsou ty produkty, které jsou připravené a jenom se prodávají subjektům, anebo co se týká zás, zastoupení v jiných zemích. Pak e, jsou zde různé trastové a svěřenecké společnosti, které mohou být napojeny na toho původního vlastníka, ale kde většinou ta struktura vytvořená je daleko složitější a e, nepokrývá ji tím pádem určité jurisdikce. E, jak už jsme viděli, Mossack Fonseca se specializoval pouze na tři jurisdikce. Pak jsou zde podporné služby, eh, což je v podstatě eh, ta zpráva jako taková, ta, ta, ty, ti nominanti a tak dále, pak je zde velká skupina eh, účetních, daňových poradců a právníků, to je zhruba 30% veškerých těch zprostředkovacích entit a pak jsou zde finanční instituce. Většina jsou banky, ale jsou to také různí asset manažeři a pojišťováci. Ehm, ale zejména, a potom 17%, zejména těch malých zprostředkovatelů, tam jsme nebyli schopni identifikovat, co jsou zač. A možná ještě poslední slovo k tomuto snímku, tedy ta velká čtyřka. Podívali jsme se na roli těch největších účetních firm a tady jsme viděli, že jejich role, alespoň v Panama Papers, byla dosti marginální. E, šlo tam pouze o 0,15 těch zprostředkovaných entit a zdá se, že i v těch jiných skandálech eh, s uniklými dokumenty je ta jejich role poměrně marginální. Nevíme, zda to je proto, že využívali jiné svěřenecké firmy, možná to je, ale také proto, že v podstatě eh, na základě určitého výzkumu, který proběhl do, na téma, do jaké míry tyto firmy usnadňují agresivní daňové plánování, že zkrátka ta jejich role nebyla velká. Teď tedy někteří jednotliví zprostředkovatele, zejména banky a trustové firmy, podle našeho názoru ty banky a trustové firmy mají jednu věc společnou a to, že jsou pro celý tento proces naprosto zásadní. Každý zprostředkovatel potřebuje bankovní účet. A každá entita musí být jaksi inkorporována, musí to být firma. A proto jsou tyto entity tak zásadní v tom, v tom procesu. No, otázka je, jak na ně, protože oni nenutně sedí v EU a co se týká bank, je zde velice důležitý prvek, protože tady máme tu eh, legislativu AMLCFT, která donutila banky po celé země kouli identifikovat své klienty. Jinými slovy, oni musí znát toho eh, vlastníka a původ peněz což je přístup, který se postupně rozšiřuje a prohlubuje. Začalo to skutečně jako opatření proti praní špinavých peněz, pak se to rozšířilo na financování terorismu a to časem umožnilo ten rozsah ještě dále zvětšit a případně časem začlenit také daňové úniky vyhýbání se daní, o, které, o čemž hovoříme dnes. Vzhledem k časovému nedostatku zmíním ještě pár eh, důležitých bodů. Eh, kromě rozšíření toho AMLCFT je zapotřebí podívat se na aktuální implementaci a vynucování této legislativy, jak na úrovni bank, na úrovni jurisdikce. Na základě různých zpráv eh, agentur jako je Berenberg nebo Nordea, ale také ze strany jiných subjektů vidíme, že zde máme vážné problémy s dodržováním těchto pravidel proti praní špinavých peněz. V praxi to znamená, že eh, se například aplikuje běžný postup due diligence, to znamená méně přísné kontroly, než jaké by měly být, a ty informace často nejsou aktualizovány, takže v podstatě můžete mít nějakou legitimní stranu, která ten účet založí a pak ten účet převede na někoho, kdo už eh, legitimní činnost neprovádí. A to je jedna velice důležitá věc, kterou je potřeba zlepšit, tedy zlepšit dodržování pravidel a zajistit vynucování těch pravidel. Další klíčová slabina aktuálního režimu je to, že strany jako banky mohou delegovat eh, due diligence na jiné zúčastněné strany, Třeba Mossack Fonseca také prováděl určitou část tohoto due diligence a u těchto eh, orgánů je potřeba zajistit, že se u nich pravidla budou vynucovat stejně jako u bank. Většinou to tak není. Zejména jsme to viděli v rámci Panama Papers. Eh, aktuálně je rozhodující mít bankovní účet a je potřeba zajistit, aby tomu bylo tak nadále. Aktuálně vznikají různé virtuální měny, které se stále více užívají v běžné ekonomice a potenciálně to může znamenat, že to může být způsob, jak obejít to, že máte bankovní účet. A v některých případech se zdá, že e, účty třetích stran jako právníků nebo různých firm se použijí právě jako ten bankovní účet pro ten offshoreový subjekt, což je potenciálně další způsob, jak lze aktuální legislativu obejít. Tak, v rámci diskuse pak eh, můžeme zaběhnout do tohoto snímku, pokud bude zájem. Eh, další důležitá součást celé věci jsou ty svěřenecké firmy, ty trustové firmy. Mossack Fonseca eh, měla licenci, měl, licenci fungovat jako trustová firma, jinými slovy mohla fungovat v několika jurisdikcích, jsme viděli ty tři. A vidíme, že ty trustové firmy mají různé podoby, což závisí eh, mimo jiné na jejich velikosti. Čím jsou větší, tím více služeb poskytují sami, tím méně pak využívají poskytovatele dalších služeb. A obecně vzato, čím jsou menší, tím pravděpodobněji se zaměřují na fyzické osoby, na jednotlivce spíše než na firmy. hlavní problém s těmi trustovými firmami z hlediska politiky je to, že jsou to většinou firmy, které leží mimo EU, to znamená v těch offshore lokalitách a velice těžko se na ně cílí jakoukoliv evropskou politikou. Ačkoliv e, jsou rovněž pokryty e, tou legislativou AMLCFP. No a tím se dostávám v podstatě už na konec. Poslední část mé prezentace by byly ty veřejné orgány. Pro offshore jurisdikce jsou zde jasné výhody začlenění se do tohoto systému, rozvoj sektoru služeb a zlepšení sektoru dopravy a cestovního ruchu v daných jurisdikcích. Pouze bych zdůraznil, že Problém se zdaněním je, že v těch offshoreových jurisdikcích velice často ty subjekty eh, nemají žádnou daňovou povinnost, nikoho nezaměstnávají a jejich eh, daně v podstatě jsou za eh, činnost v zahraničí, které ty subjekty provádějí, která je většinou zdaněna 0%. Jinými slovy, ty jurisdikce nezbírají o těch subjektech žádné informace, protože, protože tam ty subjekty nevykonávají žádnou činnost, zatímco eh, orgánům onshore tedy eh, by se ty informace hodily, ale oni na ně zase nemůžou, protože tam ten subjekt nesedí. Většinou je to pouze eh, volitelná informační povinnost a ty informace ten subjekt většinou eh, eh, dobrovolně nikdy neposkytne. No. Pokud jsou jakékoliv otázky, rád vám na ně odpovím. Pak tady mám ještě jeden snímek doporučení pro politiku. Ono se to objevilo už v těch předchozích diskusích. Za prvé, co můžeme udělat v EU, abychom podpořili poradce a prostředníky, aby bojovali proti praní špinavých peněz a vyhýbání se daní. Tady máme několik možností od takzvaného soft law, různé etické kodexy, nebo e, různé školení o etickém chování, až po tvrdou legislativu, e, o čemž bude hovořit eh, pan kolega v příští prezentaci. Takže podíváme-li se na ty různé prostředníky a poradce, vidíme, že e, Většina té činnosti by se mohla soustředit pouze na ty zásadní prostředníky, to znamená trustové firmy a banky. Chtěli by, měli bychom rozšířit eh, rozsah eh, AMLCFT legislativy, zlepšit vynucování a implementaci té legislativy, kterou už máme. No a poslední část, vzhledem k tomu, že většina této činnosti probíhá jaksi ve stínech, eh, v, tak by jistě pomohlo mít automatickou výměnu informací, abychom více věděli o těchto praktikách. To je vše. Děkuji za pozornost. Děkujeme vám, pane de Grone, a jistě se k vám vrátíme s otázkami. Teď však dáme prostor pro další studii, eh, konkrétně panu Jenu Raxnovi eh, z London School of Economics, který bude eh, hovořit o prostřednících eh, v zemích jako Lucembursko a tak podobně, Velká Británie, eh, jako například BVI a Panama. Takže to je ta druhá studie eh, pana Roxana, která se soustředí na poradce na analýzu a hodnocení pravidel nezávislosti a odpovědnosti, která se týkají různých těch profesních poradenských skupin a prostředníků v celé škále evropských a jiných zemích. Takže se těšíme i na vaše doporučení na posílení situace, abychom byli jaksi účinnější při boji s daňovými úniky a vyhýbání se daní. Prosím, máte máte slovo. Ta studie je k dispozici eh, na webu pana, takže eh, pane Roxane, máte slovo. Thank you very much, Chair. I, I very much appreciate the... Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Velice si vážím té příležitosti pracovat na této studii, kterou nám váš výbor dal a velice rád ji budu prezentovat. Chci také poděkovat eh, tematické sekci Evropského parlamentu za podporu a Děkuji svým spoluautorům Saiprie Kamat e, a Vilemu Peterovi de Grunovi za skvělou spolupráci, tedy kolegovi, kterého jsme právě vyslechli. Ta verze, kterou, verze prezentace, kterou používám, je o něco jednodušší než ta, která byla dána k dispozici tlumočníkům, ale jistě budete schopni sledovat. Zmíním se tedy o těch nejrelevantnějších e, aspektech. My jsme eh, prováděli eh, naši studii formou několika případových studií, vytvořili jsme několik skupin zemí, eh, včetně čtyř členů Evropské unie, ve Spojené království Německo, Lucembursko a Kypr. Potom jsme se zabývali dvěma jurisdikcemi, švýcarském a britskými panenskými ostrovy, které lze označit za daňové ráje. A v určité omezené míře jsme zahrnuli také Spojené státy americké, protože ty mají zajímavý alternativní režim, od kterého by stálo za to se Eh, učit. Takže tohle je patrně ta méně zajímavá stránka studie, protože se týká eh, pravidel, eh, než spíše toho zajímavého, co se vlastně děje v oblasti Panama Papers. Zajímají nás pravidla, která platí pro profesionální prostředníky, Eh, účetní, eh, kteří většinou eh, fungují jako auditoři, potom pro právníky různých typů, do čehož mohou a nemusí spadat notáři a pro daňové poradce, což je skupina, která není příliš dobře definovaná, protože jejich definice se země od země liší. A vyplývá z toho, že je potřeba chápat, jaké povinnosti tito prostředníci mají jak profesně, tak právně vůči svým klientům a také vůči širšímu veřejnému zájmu. Tato studie staví na koncepci nezávislosti auditorů. Od auditorů se žádá, aby jednali jménem akcionářů společnosti a platí je společnost samotná. Je tedy důležité, že jednají nezávisle na e, exekutivě společnosti při hodnocení. Takže tato e, jakási nezávislost na klientovi je pro auditory zcela unikátní. Něco takového nenajdeme u dalších profesí. A v, v loňském roce to bylo posíleno směrnicí 2014-56 EU, která zakazuje poskytování služeb, jako je daňové poradenství klientům auditu a souvisejícím subjektům v Evropské unii. To je eh, koncept, který je značně odlišný od toho, který platí pro ostatní profese. Naším prvním úkolem tedy bylo pochopit, co se myslí tou nezávislostí, která je jiná než u ostatních profesí. U těchto dalších profesí ta nezávislost v podstatě znamená, že se dotyčný musí vyhnout střetu zájmu a musí si udržet finanční nezávislost na třetích stranách. V podstatě e, jde o způsob, jak zajistit, aby jednali v zájmu svého klienta. A v případě právníků Eh, je potom ještě další aspekt, eh, který plyne z privilegia vykonávání právní profese a to je eh, profesní utajení. To se liší v závislosti na konkrétní jurisdikci. Ta nezávislost tedy zase znamená nezávislost, aby mohli jednat v zájmu klienta. A odpovědnost, tím se myslí vždycky odpovědnost vůči klientovi. A zase jedním z hlavních pojmů je tady důvěrnost. Ta se týká všech těchto profesí, přestože právníci mají e, zvláštní e, posílení té důvěrnosti formou e, zákonného utajení. Všichni tito profesionálové musí jednat kompetentně, s integritou a držet se v mezích zákona. Toto jsou společné principy, pro všechny profese, ale v detailech eh, se projevují značně různě v závislosti na profesi a v závislosti na zemi. V průběhu naší analýzy jsme ale zjistili jednu věc, která nám zvedla k úvahám o značných možnostech reform. A to je alternativní pohled daňových právníků který je poměrně běžný, nebo byl běžný v, ve Spojených státech v 50. letech. A sice, že daňoví právníci e, mají za úkol e, pomo- pomáhat klientům plnit jejich občanskou povinnost a správně stanovovat jejich daňovou povinnost. Podle této ideje daňoví právníci jsou nejen e, advokáti, e, zastánci pozice svých klientů, ale svým způsobem e, jsou také svěřenci, kteří pomáhají klientovi dodržovat zákon a jeho účel. Takže jejich úkolem je také chránit integritu práv, zákonného systému. Jsou tedy jakýmsi gatekeeperem toho daňového systému. A okamžitě se nasytí ta otázka. Je tato role udržitelná? Je to role, eh, ve které poradce nefunguje jako whistleblower, nejedná jménem státu, nicméně eh, má možnost odepřít služby, eh, o kterých se domnívá, že jsou v rozporu s touto monitorovací funkcí. Je to udržitelné? Vidíme ten, tu, tento požadavek, eh, vidíme v americké vyhlášce Circular 230, podle které určité, určité daňové stanoviska mohou být vydávána pouze eh, pokud eh, mají větší šanci na úspěch než na napadnutí. A tady americký daňový poradce má, nebo musí, mít, musí být značně přesvědčen o tom, že jeho daňový postup bude legální, že bude fungovat. A nedávno institut, daňový institut ve Spojeném království přijal eh, profesní kodex eh, týkající se zdanění, který upravuje jednání daňových poradců. Eh, PCRT je dobrovolným združením daňových poradců ve Spojeném království a e, britská vláda e, je požádala, aby přijali standardy pro poradenství k daňovému plánování. A žádá od členů, aby neprosazovali daňové plánování, které by vedlo k výsledkům, které by byly v rozporu s jasným záměrem parlamentu, nebo by byly značně složité a vypracované tak, aby využívali nedostatků zákonu. Je to poměrně dramatický text, který se jistě netýká velké většiny daňových poradců a který nemá vyšší váhu než jejich právní privilegium nebo statutární profesní regulace. V podstatě tedy daňoví poradci ve Velké Británii se normálně pohybují naprosto v mezích zákona, ale je vhodné, aby se vystříhali eh, různých eh, agresivních forem daňového plánování. Pokud jde o toto porušování předpisů, musíme se podívat na další prvek kontroly, kterým je legislativa proti praní špinavých peněz. Současná směrnice v Evropské unie Eh, je ta třetí, třetí směrnice AML a ta čtvrtá vstoupí v platnost příští měsíc. Obě se zakládají na doporučeních eh, eh, finanční task force FATF, což je tedy administrativa OECD. Jsou to mezinárodní doporučení a všechny země v našich případových studiích, včetně zdánlivých daňových rájů eh, tato doporučení podepsala. Tady stojí za to se podívat na to, co přesně myslíme pojmem praní špinavých peněz, protože to je trošku subtilnější eh, pojem, než si často uvědomujeme. Eh, má tři aspekty. Probíhá trestná činnost, ze které plyne nějaký majetek, a praní špinavých peněz je nějaké jednání, které má e, buď zakrýt majetek, zakrýt původ majetku, anebo zakrýt tu trestnou činnost, ze které majetek plyne. To je poměrně široká definice, ale jejím klíčovým prvkem e, je přítomnost trestné činnosti. Evropská unie e, přijala v doporučeních možnost definovat tuto trestnou činnost jako závažnou trestnou činnost, tedy tu, za kterou hrozí eh, minimálně jeden rok odnětí svobody, případně minimální eh, sazba 6 měsíců odnětí svobody. A v mnoha zemích eh, náš výzkum ukázal, že tam spadají i trestné činy vyhýbání se daním. Na základě doporučení FATF z roku 2012 bude čtvrtá směrnice AML explicitně obsahovat daňovou trestnou činnost na, v definicích týkajících se trestné činnosti pro praní špinavých peněz. Je tu ale eh, jedna důležitá eh, výstraha ohledně povahy této trestné činnosti a sice, eh, jaké, přes, jaké přestupky jsou většinou daňové trestné činy. Což se týká těch transakcí, o kterých už dnes hovořil Willem Peter. Vyhýbání se daním je většinou vyhýbání se domácím daním. určité zemi eh, vyhýbání se daním eh, je neplacení daní, které je třeba platit v této zemi. A proto je jasné, že vyhýbat se daním v jiné zemi potom spadá do definice praní špinavých peněz. Navzdory tomu, že směrnice říká, že trestná činnost, že trestnou činností se rozumí i trestná činnost v jiné zemi. Stále to ale musí ještě spadat eh, do definice. Jde v podstatě o e, určitou definici zahraniční trestní činnosti, e, kterou požadují doporučení FATF, e, protože tam existuje ještě test dvojí kriminality. To je kriminalita, která je trestná jak v té, v té domácí zemi, tak v zemi, která uplatňuje pravidla proti praní špinavých peněz. Takže Otázka eh, daňové kriminality je důležitá eh, v souvislosti s offshoreovými aktivitami. Já se k tomu ještě vrátím v doporučeních. Evropské směrnice eh, ukládají povinnosti těmto profesionálům, auditorům, účetním, právníkům a daňovým poradcům ti právníci jsou do toho zahrnutí v podstatě pouze, když se zabývají majetkovými transakcemi, ale odkaz na daňové poradce eh, plyne přímo ze změní směrnic a v preambule mohou eh, obsahovat i právní, právníky poskytující daňové služby. Eh, jejich eh, požadavkem je eh, znát skutečnou identitu svého klienta a skutečného vlastníka za ním, tedy provádět due diligence a hlásit podezření z trestné činnosti, aniž by toto ohlášení prozradili klientovi což má výjimku pro případy, kdy platí utajení pro právníky. Z toho je ale zase možné učinit výjimku jde-li o zapojení dotyčného právníka do podpory trestné činnosti. A potom ve čtvrté směrnici e, budou ještě všechny subjekty e, muset vést evidenci skutečných vlastnictví, které budou k dispozici profesionálům při vykonávání povinnosti due diligence. Tyto požadavky jsou důležité, ale mají potenciál být v rozporu s požadavky na odpovědnost a také na nezávislost dotyčných profesionálů. Povinnost hlásit podezření eh, bez prozrazení klientovi může být v konfliktu s odpovědností, eh, kterou je jednat v zájmu klienta. Vzniká tady tedy střed zájmů, plynoucí z nezávislosti eh, těchto profesí. Etické kodexy těchto profesí eh, však jsou psané tak, aby integrovaly eh, směrnice o praní špinavých peněz, takže to samo není zdrojem obav. Teď se podívejme postupně na profese, které jsme zkoumali. Eh, účetní jsou většinou samoregulovaní. Ve většině zemích mají určité etické pokyny, etický kodex, dozorčí orgány, které prošetřují porušení tohoto kodexu. Požadavky jsou slabší v daňových rájích a ta, ty samoregulační orgány jsou v některých jurisdikcích poměrně nové. Ve většině zemích e, smějí účetní e, poskytovat daňové poradenství, e, kromě těch, kteří působí zároveň jako auditoři. Ve Spojeném království si každý může říkat účetní, Nicméně existují určité účetnické orgány, které požadují profesní kvalifikaci. Potom k několika dalším zemím ještě eh, heslovitě. V Německu momentálně auditoři smějí poskytovat daňové poradenství, což bylo ale změněno novou směrnicí. V Lucembursku, což jestli to mohu říci, je dobře známý daňový ráj. Existuje poměrně málo požadavků ohledně nezávislosti a odpovědnosti. A e, daňové plánování e, je e, jedním z, jednou z hlavních náplní služeb účetních. Bankovní tajemství je de facto eliminováno, ale Lucembursko se stále snaží utajení uchovat, jak víme z kroků proti whistleblowerům v aféře LuxLeaks které jsou pro daňové experty, jako jsem já, velice zajímavé. Kypr, jak už říkal William Peter, je terčem investic, zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu, díky systému daňových smluv. Tamní účetní a auditoři mohou poskytovat služby třetím stranám. zajímavé je, že Eh, daňová eh, prohlášení firem musí být založena na auditovaných finančních výkazech. Eh, ve Švýcarsku jsou účetní firmy značně propagované. Byl tam vyvinut systém TESCM, což je systém, který může snížit daňovou sazbu z 35% na méně než 15%. Jak vidíme z tohoto dokumentu, velké čtyřky. Tady je červeně zvýrazněno. Pomůžeme vám také řešit globální daňové eh, kontroverze eh, a potřeby ohledně vymáhání a zveřejňování a často můžeme pomocí TESCM e, zajistit výhody, které by nebyly možné e, bez toho, aby byla integrace přítomná od začátku. Britské panenské ostrovy jsou také oblíbeným daňovým rájem, jak víme z Panama Papers, tam je možné za dva až tři dny založit offshoreovou společnost. E, neexistuje regulovaná účetnická a auditorská profese. Návrh zákona byl podán už v roce 2015, ale zatím stále neprošel. To tedy byly eh, zajímavosti z toho, co jsme zjistili a teď přejdu k vymáhání těchto pravidel pro profesionály. Omlouvám se, ještě jsem měl něco říct k daňovým poradcům. Profese daňových poradců e, není nijak odděleně definovaná většinou. E, v několika zemích, jako je například Německo, existuje odděleně definovaná profese daňového poradce a pak jsou další země jako Spojené království, kde existují dobrovolné samoregulační orgány, Združení eh, daňových poradců, které ale nemají žádné statutární regulace, přestože mají vlastní etický kodex ať už jde o e, dobrovolné daňové poradenství, anebo zákonně regulované účetní nebo právníky, tak typicky tyto profese mají samoregulační profesní orgán, který vymáhá e, plnění etického kodexu. Sankcemi e, mohou být napomenutí, pokuty, pozastavení nebo vyloučení v některých zemích, jako je Německo nebo Lucembursko, existuje maximální pokuta, kterou lze udělit. E, jak jsou efektivní e, tato regulační tělesa, tyto regulační orgány? Bohužel o vymáhání e, Pravidel víme velice málo, informací je dostupných nemnoho, zejména pokud jde o daňové poradenství. U účetních víme, že jsou udíleny ve Spojeném království značné pokuty, ale na druhou stranu na britských panenských ostromech neexistují domácí regulační orgány a spolehají se na mezinárodní účetní orgány. Právě tak mezi právníky eh, dochází k vymáhání pravidel ve Spojeném království a z jiných zemí nemáme detailní informace. Samoregulace eh, existuje na britských panenských ostrovech a tam eh, zákon pamatuje na disciplinární eh, orgán pro právníky, který, žádný z nich však nevznikl, přestože legislativa existuje už dva roky. Výbor pro finanční služby provádí určitou regulaci v oblasti praní špinavých peněz. V roce 2016 udělila 4, pokutu 400 tisíc dolarů firmě Mossack Fonseca což je poměrně značná částka, vzhledem k tomu, jaké částky byly zpracovávány v jejich transakcích. A podobně u daňových poradců máme informace o aktivní regulaci i u dobrovolných združení. V roce 2015 bylo podáno 54 stížností, což se zdá, že není mnoho. Eh, vedly k jednomu pozastavení činnosti, eh, dvěma pokutám a jednomu vyloučení. Takže to také není zase nějaká přehnaná přílišná aktivita. Nicméně eh, zajímavější je, že eh, profese daňových poradců je upravována také eh, daňovými zákony. Zase Spojené království má určité režimy, které nejsou nijak unikátní, existují i v dalších zemích, ale ve Spojeném království jsou dobře vyvinuté. Mají krásné zkratky dotaz a potaz dotaz znamená zveřejňování systému pro vyhýbání se daním. Takže profesionálové, kteří navrhují daňovým poplatníkům nějaké schéma, které spadá do některého z kritérií, tedy naplňuje určitou charakteristiku, musí potom takovéto schéma hlásit daňovým úřadům. Daňoví poplatníci, kteří používají toto schéma, musí hlásit číslo, které dostali na daňovém přiznání. Tam je položka v daňovém přiznání, kdy je potřeba vyplnit číslo nějakého schématu, které bylo použito. A profesionálové, kteří nesplní tuto povinnost v rámci tohoto režimu, čelí několika sankcím až milion liber 1,18 eh, milionů euro eh, jsou veřejně identifikováni jakožto monitorovaní a v některých případech eh, také může být rozšířena povinnost sběru informací vůči tomuto eh, člověku. Novým prvkem je režim POTAS. Eh, daňoví profesionálové, kteří eh, konzistentně neplní požadavky dotaz, mohou být označeni jakožto propagátoři schémat vyhýbání se daním, neboli POTAS. A Očekává se, že odstrašující prvek bude silný a že málo takovýchto e, titulů bude uděleno. Další zajímavý režim spočívá v tom, že profesionálové, kteří pomáhají dalším vyhýbat se britským daním e, prostřednictvím offshoreů, e, mohou dostat pokutu ve výši až 100% těch daní, které pomohly uklidit. Tedy ne 100% jejich honorářů, ale 100% daní, které měl zaplatit jejich klient Předseda eh, jedné firmy na zprávu majetku eh, už se distancoval od eh, takovýchto aktivit co, nejde, nejvíc, co nejvíce to jde. Nicméně HMRC vyhrožuje, že se bude v pozorně zabývat touto problematikou. Já jsem eh, minulý týden eh, hovořil s někým, kdo říkal, že eh, firmy už se bojí vůbec poskytovat nějaké daňové poradenství, protože se bojí, že dostanou sankce a pořádně si rozmyslí, než vůbec udělí nějakou radu, která by mohla vypadat jako daňové plánování. Takže ten odstrašující efekt těchto režimů na právníky je poměrně značný. Tak eh, také existuje ve Spojeném království eh, návrh nového zákona o eh, kriminálních financích, který může postihovat Eh, firmy, které se vyhýbají daním, eh, ale vzhledem k rozpuštění parlamentu se zdá, že to není příliš na pořadu dne. Eh, pokud jde o Spojené království, tam existuje režim Circular 230, o kterém už jsem říkal, který upravuje všechny agenty zastupující daňové poplatníky před finančním úřadem IRS. V některých případech, pokud nemají profesionální status, pak musí složit zkoušku, kterou organizuje eh, IRS. Eh, jsou posíleny požadavky na odpovědnost. Nesmí existovat střed zájmů, eh, a kromě toho bývalí zaměstnanci IRS dva roky po skončení ve své funkci nesmějí nikoho reprezentovat. A pokud jde o e, odpovědnost, e, pak e, není možné, aby nějaký profesionál jednal na základě daňového přiznání nebo žádosti o refundaci, pokud by věděl, že jde o nerozumnou pozici. Nesmí také udělat rady, které by spoléhaly na informace z auditu IRS tento eh, režim Circular eh, také eh, upravuje určité skryté daňové názory, požaduje, aby byly přesné a kompletní. Bohužel jsou ale určité problémy s tím, co do této definice spadá. Údajně to není příliš použitelné, takže to bylo staženo. Nicméně je to myšlenka, která stojí za úvahu. Existuje také orgán pro vymáhání předpisů, který udílí značné e, pokuty, ale teď bych vás chtěl upozornit na závěry. Takže ve všech zemích, které jsme prostudovali, nacházíme podobná pravidla, přestože detaily se značně liší. Máme tu ale problém s koordinací těchto pravidel, zejména tam, kde e, multifunkční firmy poskytují kumulované služby v různých zemích. Naším závěrem je, že je potřeba společný soubor standardů pro daňové poradenství pro tyto eh, prostředníky bez ohledu na to, že přísluší k nějaké regulované eh, profesi. Je zapotřebí vyvážit veřejný zájem s potřebou nezávislosti profesionálů na daňových eh, úřadech. Takže to bylo několik modelů. Americký Circular 230, který má kvalitní etická pravidla pro daňové profese, ale vede k rizikům střetu zájmů tam, kde e, ta pravidla e, prosazují daňové orgány, což vede k e, omezené důvěryhodnosti pravidel a ohrožuje nezávislost daňových poradců. To se týká pouze daní tedy. Potom německý přístup. Oddělenou regulovanou profesi daňového poradce mimo ty ostatní profese, což uchovává nezávislost, ale ohrožuje to nebo hrozí, že nejsou zahrnuti všichni profesionálové, kteří udělí daňové poradenství. Ve Spojeném království jsou zahrnuti právníci a účetní, kteří mají etický kodex specificky pro daňové poradce a jak jsme viděli, tak tam je ta snaha vyvážit veřejný zájem se zájmem klienta a poradce. Jaká jsou tedy naše doporučení? Evropský rámec, podobný e, některému z těchto režimů, který by fungoval jako doporučení pro implementaci e, nejlepších e, praktik, osvědčených postupů. Soustředíme se tedy na profesionály, kteří e, poskytují rady nebo implementují určité systémy, které jsou potenciálně nezákonné, jako je například ten americký covered opinion. Posílit důvěryhodnost pravidel prostřednictvím samoregulačních orgánů, nezávislých separátních pro profesionály, místo reprezentativního e, združení profesionálů, jak je tomu v několika zemích, jako je Kypr například. Myslíme si, že vzhledem ke značným rozdílům mezi členskými státy by bylo těžké prosadit unijní legislativu, nicméně rámec osvědčených postupů, e, podpořený nějakou evaluací v rámci peer review, by byl jistě užitečný. E, pokud jde o tu rovnováhu, tedy režim, který by povzbuzoval plnění daňových povinností, ale neukládal přílišné povinnosti eh, by byl eh, jistě eh, užitečný. Potom několik dalších návrhů máme. Požadovat zveřejňování schémat daňových úniků na základě modelu z dalších zemí, tam už komise provádí konzultace a posilovat principy správného řízení, například zlepšení transparentnosti a potvrzení toho, že eh, vyhýbání se daním v jiných zemích bude daňovým trestným činem a postarat se o to, aby eh, vyhýbání se daním bylo uznáno jakožto trestný čin, i pokud dotyčné země daňové ráje to nepovažují sami za trestný čin. Abychom pochopili eh, charakteristiku nezávislosti a odpovědnosti těchto profesionálů, to bylo pro nás poměrně náročné, ale myslíme si, že poměrně chápeme vztah mezi důležitostí nezávislosti poradců a mezi veřejným, vá, mezi veřejným zájmem. Tady eh, je co zlepšovat ještě. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Roxene, a eh, bez průtahu bych nyní eh, zahájila diskuzi a dala slovo poslancům, zejména oběma spoluspravodajům, takže teď, pane Kofode, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Velice děkuji za prezentace. Byly opravdu velice eh, komplexní, takže eh, děkuji CEP za ten hloubkový pohled do věci a začnu tou poslední prezentací. Myslím si, že to jsou velice důležitá doporučení pro nás v parlamentu. Zmínili jste Eh, že byste si přáli rozvinout tedy ten evropský rámec pro povinné, tedy jaksi zodpovědné daňové poradenství a etické. Jaké klíčové prvky by tento evropský rámec měl obsahovat, na jakém základě by se vypracovával? A dále, což je velice důležité, jste také zmínil v rámci doporučení, že by tu měly být tedy i určité sankce pro případné tedy profesní organizace či podniky, ale jaké potíže či překážky tady v tomto hledisku vidíte, to je také velice důležité. A pak ještě stručně k té první prezentaci role eh, poradců a prostředníků. Tady si myslím, eh, pro mě tady tou hlavní otázkou by bylo, jak ty onshoreové jurisdikce, tak jako u nás, tedy my tu můžeme navýšit ten tlak, aby tedy ta příslušná opatření se prosadila, anebo zda můžete navrhnout nějaké ty postupy proti praní špinavých peněz eh, by se mohly uplatnit. Děkuji. Bez mikrofonu. A nyní bych tedy předala slovo mm, prvnímu řečníkovi za EPP. Ne, ne, ještě tedy si vyslechneme první řadě odpověď ze strany našich eh, řečníků na dotazy pana Kofoda. Takže pokud mohu já zareagovat jako první ten eh, rámec pro etický kodec, tady takovým zásadním prvkem je tedy to eh, správné chování, že ti daňovní poradci by neměli radit směrem k únikům, to je samozřejmé, ale také by neměli dávat rady o těch eh, režimech, které jaksi nejsou podle pravidel. To znamená, ohledně tohoto rámce by se mělo rozlišit mezi tím vyhýbáním a záměrným zneužíváním vyhýbání. Uh, to by eh, bylo eh, jasně šlo proti těm záměrům, které stanovili zákonodárci. Už samozřejmě máme určité definice a asi by stálo za to se na to zaměřit a něco tedy připravit, vypracovat, ale ten důvod, proč jsme navrhli celý ten rámec, je, že ty normy by měly odrážet situace v členských státech. Tedy měl by to být rámec, který by stanovil minimální soubor požadavků, na které by se měly státy zaměřit, když by si chtěli vytvářet své vlastní národní opatření. Druhá otázka se týkala překážek pro rozšíření té zodpovědnosti firem Tady hlavní překážkou je určitá potíž se samotnou definicí a pak to, že ta penále by se měla koordinovat s penálemi vůči daňovým poplatníkům. Takže spojené království a příslušná legislativa má tři prvky. Musí dojít tedy k trestnímu činu ze strany dané osoby, Eh, zřejmý jasný záměr daňového poradce a pak tam musí být tedy firma, jejíž tedy je členem ten daňový poradce a přistoupil tedy k neadekvátním opatřením eh, nebo nepřijal adekvátní opatření, aby něčemu takovým zabránil. Tady bývají tedy výmluvy těch firm, že tady ta opatření mají, nebo že existuje pádný důvod, proč nemít taková opatření, že třeba ta daná firma je příliš malá. Děkuji, pane Degrone. Přejete si k tomu něco dodat? Ano, já také děkuji za eh, dotaz. Eh, myslím si, že eh, to AML tady samotné dává určitá opatření, a jak co se týče těch poradců, jak u bank nebo u těch prostředníků. Myslím si, že hlavním problémem, a jak co jsme zaznamenali u většiny těch poradců, ono to i vyplývá ze situace, je tady otázka vynucování nebo prosazování toho, těch dozorčích aktivit a, a pak vypracování těch možných penále. Když se zaměříme na banky, tak tady to prosazování u bank je také složité. Ono tomu předchází ještě samotná ta fáze reportingu. Banky mají povinnost ty podezřelé transakce eh, nahlásit takže tady ty dozorčí eh, orgány by měly mít určité pobídky, aby opravdu toho dělali více, včetně tedy i toho vynucování, tedy z té fáze eh, reportingu, který obdrží, tedy přikročit k dalším hm, krokům. No a pak eh, otázka té příslušné banky nebo korespondenční banky, že to není jenom ta banka, která, eh, ve které je si ten eh, daný účet, ale pak to následné propojení na ty offshoreové instituce, tam by se měl posílit tedy ten tlak na ty jurisdikce prostřednictvím možná nějaké celoevropské iniciativy. Děkuji, pan Indermayer, vaše otázka. Děkuji, bylo to Opravdu byly to takové zásadní prezentace plné důležitých informací a já bych se chtěl vyjádřit k některým problematickým bodům. Ta první k tomu, co říkal pan de Gren, tedy e, otázka bank a k tomu, co jste právě řekl. Myslíte si, že tedy to prosazování, vynucování ze strany e, e, klientů není dostatečné? A pak další otázka, tedy ty limity, které jsou stanoveny, tak jak eh, ta eh, identifikace těch konečných vlastníků může být eh, Eh, dostatečná, pokud není jasně stanovený i ten samotný finanční eh, limit podílu. A pak eh, také problém s účty třetích stran. Jak vyřešit takové problémy, když je účet otevřen jménem nějakého advokáta, ale je to například tedy pro platby klienta. A pak jste zmínili, že Mossack Fonseca měl licence uh, k vynakládání s investicemi i v jaksi, e, třetích e, zemích, ale do jaké míry tedy by se měly plně, e, plnit povinnosti nasměřované na trusty, jejich zakládání. Plnili je. Pak další dotaz určité pravidla, americká pravidla najdou tím směrem toho, eh, té jediné daňové úpravy, která by eh, mohla spíše být přijatelná pro daňové orgány. Tady se jedná o určitá hodnocení, řekněme zhodnocení 41% vůči 59%. Zda je to dostatečné pro zhodnocení tedy kvality chování eh, toho subjektu. A pak, eh, jaké jsou rozdíly mezi určitými regulacemi zavedenými ve Spojeném království, zda jsou eh, rigidnější vůči těm v britských panenských ostrovech. Tam to srovnání je poměrně rozdílné a jaký je tedy výsledek v tom chování, řekněme, klientů, kteří se nechovají, řekněme, příliš čestně a hledají právě ty možnosti, jak eh, tomu um, uniknout. Děkuji. Já vám děkuji za eh, dotazy ohledně KUC. Tady si myslím, že ten přístup ohledně praní špinavých eh, peněz zakládá na riziku, takže tam eh, se provádějí hloubkové kontroly i kontroly ex post a v největší řadě případů je tedy eh, klasická kontrola a následně se tedy uplatní ještě pravidla due diligence. A myslím si, že v takovém případě, pokud se to provádí řádně, tak je možné podchytit eh, mnoho. No a u té otázky konečných vlastníků tady to asi není tak zásadní. Jsou tu určité požadavky, jako například registrace těch eh, konečných vlastníků jsou tu určitá procenta, pokud se nemýlím, je to nějakých 20%, což musí být zveřejněno a pokud se nacházíte pod tímto Prahem, tak eh, nemusíte tedy zveřejňovat údaje. A e, otázka je, zda by měla být taková legislativa, která by s něčím takovým přišla. Možná by se tu stanovily různé kategorie těchto vlastníků, mohlo by jich být pět či šest, no a ty Prahy ty by mohly pak e, tam vést i třeba k nějakým zase prázdným místům pro nové, nějaké nové struktury, které by pak mohly vznikat. No, přímě řečeno, já nevím, jak e, třetí účetníci ty třetí strany vlastně, jaký mají podíl, i co se týče tedy otázky supervize. Hovořili jsme o tom i s právníky ohledně tedy zastoupení v jiných zemích a do jaké míry tedy umožňujete těm třetím zemím ten podíl na nejrůznějších aktivitách. To by mohlo být téma pro další studii. A pak otázka zda Mossack Fonseca ehm, plnil legislativu vůči tedy trustům a svěřeneckým ehm, podnikům na eh, panenských ostrovech v Panamě nebo Seychelách. Myslím si, že nyní probíhá eh, že jsou tu určitá řízení eh, vůči nim, ale nejsem si jistý, zda tedy už ehm, ten proces před soudem či ne. Ano, ještě minutku na odpověď. Já chápu vaše obavy, co se týče toho amerického textu a jeho nedostatečnosti. Nicméně, předtím, než tu bylo toto pravidlo, tak poradci dávali eh, pozitivní eh, vyjádření, i když ta míra úspěchu byla 20 nebo až 35 to je podstatné zlepšení. A role panenských ostrovů, já si myslím, že ta pravidla ve Spojeném království nebo příslušní odborníci by se zřejmě vyhli zapojení do takových nekalých struktur. Samozřejmě Eh, že eh, někteří by řekli, že eh, sexy od toho dávají ruce stranou, ale právě proto by tu byl ten řádný kodex. Ale když hovoříme o, o daňovým únikům, to je prostě jasný střet s legislativou. To je důležité mít na paměti a uvědomit si tedy ten základ. Děkuji a za frakci SND bych chtěla já klást nějaké otázky. Co byste řekli těm, kteří tvrdí, že díky profesnímu tajemství to povinné nahlašování daňovým režimům příslušným orgánům by nemělo být přijatelné a také, jak nahlížíte na ty eh, točivé dveře a slučitelnost s nezávislostí, jak eh, na to poukazují někteří odborníci. Já pocházím z Portugalska a například eh, máme tu nějaké sdělení. O takových režimech máme od roku 2005. Je to možnost nějakých penálí, nějakých um, sankcí, ale prostě jsou tu například ty situace, kdy vlastně eh, ministři, kteří to kdysi navrhovali, tu legislativu, tak se nyní eh, na sami oni nacházejí, nebo jejich poradci v té poradenské funkci. Eh, k těm točivým dveřím možná ta výměna mezi účetními a příslušnými orgány. Tady to záleží, jak ta samotná praxe eh, funguje. Abych to nevylučoval, ale je tu určitý soubor pravidel. Máme tu třeba americké požadavky na nějaké časové období, aby se ta hodnota snížila. No a pokud máte tedy pravidla pro zveřejnění, a, a, tak to zváží daňové orgány vlastně pokud se o tom režimu dozví dostatečně brzo, tak eh, vlastně eh, se zabrání eh, rozjezdu takové situace. No a pak, co se týče zveřejnění těch režimů, když se objevují na trhu, tak vlastně se zveřejňuje to, že ta existence toho režimu ještě předtím, než se do toho konkrétní osoby zapojí. Přejete si, jo, a ještě to a tajemství, ano, to je otázka napojená na to zveřejnění, zveřejnění spíše těch samotných schémat, než zapojení příslušných klientů. No a to tajemství, ta otázka důvěryhodnosti, Eh, vůči těm klientům, to je zase eh, spíše ohledně toho eh, zveřejňování těch režimů. Pan Louis Michel za ALDE, ale ještě jsem zapomněla pana Bernta Luke za EKR. Já budu mluvit německy. Chtěl bych poděkovat panu Degronovi. On hodně hovořil o Eh, té hospodářské odpovědnosti a hovořil o velice zajímavé statistice. Rekapituluji, podle vás 60 eh, těch identifikovatelných firm pochází z východoazijského prostředí 8% z EU a 2% z US, nebo respektive ze Severní Ameriky. Eh, já bych se chtěl zeptat na počet osob, které jste identifikovali. Ovšem, to, to se neusouvstažňovňalo podle kapitálu, je to tak. Mohl byste to prosím rozklíčovat také podle velikosti kapitálu a říci nám, odkud jsou ti největší aktéři? Ono je totiž možné, že eh, podle peněz to bude jinak než podle osob. Druhá otázka. Vy jste řekl, že jsou různé motivy pro zřizování těch offshoreových struktur, třeba eh, ukrývání, eh, ukrývání majetku po rozvodu, že to člověk zkrátka nechce dát manželce, bývalé manželce, nebo ukrývání peněz, praní špinavých peněz a tak dále. To jsou poměrně rozdílné účely. Eh, potřebují ty struktury tak, jak já bych si myslel, i jiné struktury, protože já když chci schovat peníze před manželkou, tak asi potřebuji trošku jinou strukturu, než když chci nějaké peníze přeprat protože tam musí být daleko více neprůhledných transakcí přes různé firmy a tak dále, že ano? Aby se tam skutečně ty peníze, aby se tak řeklo, vybělily. Eh, a to je něco jiného, než když ty peníze chci ukrýt, aby na ně nikdo nepřišel. Takže já se chci zeptat, zda z hlediska těch právních konstruktů vidíte nějaké rozdíly v těch offshoreových konstrukcích a zda z toho lze rozklíčovat, za jakým účelem ty, ty konstrukty vznikly, tedy zda lze určit ty motivy, eh, nebo zda o nich můžeme pouze spekulovat. Protože my jsme ve výboru, kde se zabýváme spíše tou konstrukcí jako takovou. Děkuji. Thank you for your question. A také děkuji za tuto otázku. Myslím si, že to je jeden z těch eh, základních problémů, které jsme našli v té analýze, že tu máme informace o těch subjektech, ale ne o tom, k čemu dochází v rámci nich. Myslím si, že třeba eh, to ICIE dostalo do rukou hodně informací, hodně dokumentů o těch subjektech, ale pouze o těch jejich jménech, adresách, o těch prostřednících, podílnících a o těch ředitelích. To jsou tedy informace, které máme k dispozici, jak si nemůžeme říct mnoho o té aktivitě v rámci každého subjektu a musíme se tedy zaměřit bohužel na to číslo. Proto jsme také to rozlišili na úvodu. Víme, že se snižuje počet těch subjektů, ale to neznamená, že se snižuje také počet těch aktivit, struktury a motivy. E, ta kvalitativní část tohoto úkonu e, v rámci té zprávy e, vlastně byla vedena tak, podle toho, co i je vlastně provádělo po té, co došlo k úniku dokumentu Panama Papers. A myslím si, že je to zajímavá myšlenka do určité míry prostřednictvím datových technologií to můžeme provést, ale je třeba brát v potaz, že zejména u těch komplikovaných struktur, jak to eh, popisujete, tak možná ty budou více zapojeny zejména do praní špinových peněz a ukrývání aktiv a u těch panamských dokumentů v podstatě to zveřejnění vlastně poukazuje pouze na část té struktury, že zřejmě nevidíme úplně všechno, ale pouze kousek v rámci toho řetězce. Možná tu můžeme mít takové hrubé odhady, ale abychom byli úplně přesní, to jen opravdu těžko. Možná je to možné, ale určitě by to byla obrovská výzva. tady u nás došlo k malé změně. Já tím chci všechny přivítat. Včera jsme měli Mezinárodní den práce, no a, a i abychom respektovali pracovní e, dobu našich tlumočníků, tak bychom měli e, trošku mm, urychlit e, naši práci. Žádám tedy, abyste byli přesně soustředili se na řečnickou dobu. A nyní Louis Michel za ALDE. Já vám asi nemohu úplně slíbit, že budu hovořit stručně, pane předsedo, protože do určité míry už eh, toho mám dost toho, jak být eh, stručný, slychám tu dlouhé prezentace a pak chcete, abychom byli struční. V první řadě, jak nahlížíte na ty povinnosti na banky a kontrolní orgány, aby měli tedy ty rejstříky a dostatečně tedy kontrolovali podniky a organizace, to znamená tedy kromě těch akcionářů, ten rejstřík by byl odlišný od ten, který se uplatňuje pro akcionáře a pak bychom měli jasnější obrázek o těch vlastnících podniků, to by mělo být dáno k dispozici veřejnosti pro možné konzultace. Čtvrtá směrnice AML hovoří o centrálním rejstříku těch konečných vlastníků, podniků a nadací a členské státy do června loňského roku měly přistoupit k nezbytným krokům, aby toto pravidlo transponovali do svého práva. A já bych chtěl vědět, jak vypadá situace v rámci procesu eh, ratifikace, když víme, že to, eh, ta legislativa se týká tedy mm, finančních institucí, nicméně jejich struktury a pravidla pro ně se týkají, se mění země od země. No a v neposlední řadě ještě, kolegové, myslím si, že eh, v našem výboru bychom měli mít opravdu jasnou debatu ohledně strategie, kterou přijmeme ohledně uh, problematiky těch panamských dokumentů. Takže buď tady odsud vzejde nějaký ambiciozní eh, projekt, eh, který bude mít jasné, silné ambice, a myslím, že na, i náš druhý pozvaný host eh, to kvalifikuje ten, tu minimální úroveň závazných pravidel pro členské státy a pak my tedy budeme konfrontovat členské státy s nějakým návrhem reformy, a doporučeními. To znamená, i my bychom měli stát mezi členskými státy a zejména veřejným míněním, aby bylo jasné, kdo je kdo v Evropské unii ohledně této tak závažné věci. Takže má, před námi stojí volba. Pak druhá možnost, to by bylo vědět, kdo tedy chce pokračovat s tou politikou těch malých kroků, lépe spolupracovat, více spolupracovat, více a jak si informovat. A v konečném důsledku to povede tedy k takové té politice prázdných slov, která nepovede k ničemu. Byl bych rád, kdybychom měli jasný postoj ohledně toho a vést tedy debatu o tom, jakou cestu nakonec zvolíme. Děkuji. Zbývají nám bohužel jen dvě minuty na odpovědi, prosím. Ta druhá otázka se týkala implementace směrnice AML. Ta první v podstatě eh, by měla být implementován až do příštího měsíce. Zdá se tedy, že členské státy pokračují, mnohé členské státy tedy eh, přijímají legislativu eh, v rámci implementace směrnice, no a určitě tedy ta myšlenka restříku um, um, těch vlastníků, ta je důležitá pro pochopení tedy samotných jejich povinností a toho, že vlastně nebudou umožňovat ani podněcovat takový druh aktivit. A ještě k tomu rejstříku těch zapojených osob. Ano, samozřejmě Tady ty subjekty ve většině případů jsou mimo jurisdikci EU, to znamená, aby to bylo efektivní, tak tyto rejstříky by zřejmě měly pokrývat i tyto subjekty a zapojené osoby v těchto subjektech. No a samozřejmě také držit tady ti takzvaní nastrčení ředitele i ostatní, ostatní lidé, kteří je tak eh, vlastně jenom kryjí a ne úplně konkrétně řídí ty aktivity v těch eh, podnicích. To je pak další věc, kterou je třeba brát v potaz, eh, když se tedy hovoří, když se hovoří o tom možném rejstříku. Děkuji a dalším řečníkem je McCarthy z GUE NGL a Vzhledem k tomu, že je z mé strany, tak to nebudeme ovlivňovat řečnickou dobu. Děkuji, pane předsedo. A já děkuji oběma řečníkům za to, že se sem dostavili. My ceníme těch i toho, že byly převzaty návrhy naší skupiny do té studie. Takže několik stručných připomínek, co se týká té studie o poradcích a prostředníků. V první řadě je to otázka tedy jazyka a ten pojem prostředník podle našeho názoru e, vede k takové spíš pasivní roli toho advokáta nebo poradce v mnoha případech, ale v podstatě je to ten člověk, který prosazuje e, ten určitý produkt e, nebo jak si vede tu cestu v rámci té struktury. Takže možná by se to mohlo nějakým alternativním řešením lépe objasnit, ten druh práce, kterou podpadá. Například v legislativě v Irsku se používá výraz promoter a tam je povinný a povinnost tedy zveřejnění údajů a a myslím si, teda chtěl bych vědět, jak na to vy nahlížíte. Co se týče politických doporučení, ta studie navrhuje uh, zejména tu autoregulaci a uh, ty uh, určité nezávislé normy. Myslím si, že my už jsme se v rámci toho šetření poučili z toho, že jsou tu určitá omezení eh, té jaksi, interní možnosti kontrol u těchto orgánů a, a tedy jsou eh, jak si i ta studie poukazuje na ta omezení. Eh, druhý z řečníků máte nějaké konkrétní příklady těch nejlepších postupů z některých států a pak konzultace komise a možnost tedy sankcí za nezveřejnění. Tady bych chtěl vědět, jestli také máte nějaké příklady. Ano, a byly to přesně dvě minuty, pane předsedo. Děkuji za otázku k těm prostředníkům. Ano, mm, možná je to taková rozsáhlá definice prostředníků, nejen, že je to tedy ta část poradce, jak vyplynulo z té prezentace, ale že to vede tedy i k tomu tvoření a údržbě těch offshoreových struktur. V, to, v tomto smyslu výraz promoter by byl vlastně pouze takový jenom úzký výraz, úzká definice, ale když se tedy zaměříme na, ta, na ty poradce, to můžeme zvážit. A pak otázka nezávislosti a odpovědnosti a příslušných doporučení. E, já jsem také přispíval do Janovy zprávy a mm, tam jsem se odkázal na ty doporučení jeho zprávy, protože tam je více zmíněna ta oblast odpovědnosti. My určitě neprosazujeme jenom oblast e, softlo, um, co se týče tedy toho vztahu k těm poradcům a prostředníkům. S tím mohu souhlasit s tou působností těch prostředníků a poradců. My tu máme určité eh, normy, které se týkají eh, tedy samotné té aktivity a co se týče eh, našich doporučení, části je to, že zástupci těchto orgánů eh, tedy by mělo docházet eh, k regulaci a v těch doporučeních je také myšlenka, která byla oznámena ve Spojeném království, tedy že dozorčí orgány pro ty samoregulační orgány provádějí eh, do, dozor. A pak, co se týče etického kodexu, ten netvoří součást jenom pokyn, ale také toho peer review. Není to teda jenom otázka samoregulace a samotného kodexu, ale samozřejmě i, což je zásadní, eh, toho prosazování. A z hlediska těch nejlepších postupů tady jsme zaznamenali, že mnohé jurisdikce přijaly ty ehm, postupy pro zveřejňování bez nějakých možných penál, eh, penále, ale to mělo podstatný dopad zase na ty eh, poradce. Takže co by se tu mohlo posílit, je to, jak je to propojeno na ty offshoreové aktivity. Uh, a pak zase definice a propojení na ty daňové eh, trestné činy. Mm, tady eh, existují různé definice a napojení na mezinárodní definici eh, trestního práva. A pak otázka vzájemné pomoci příslušné evropské legislativy. Myslím si, že to bývá čím dál častěji zahrnováno i do té vzájemné pomoci podle OECD a, a pak by tu měly být tedy i požadavky na samotné daňové poradce. A, a nyní za zelené Pascal Durin. Děkuji, pane předsedo. Jen velice stručně tři otázky, na které bych chtěl slyšet vaši odpověď. Takže v první řadě statut těch prostředníků kdyby byli považováni za spoluautory těch podvodů a kdybychom eh, neuplatňovali penále jenom na samotné klienty, tak by tu následovala nějaká další tedy osa, nějaký ten řetězec, že by se jasně prokázal tedy podvod. Dále eh, zmínili jste ty takzvané opinion letters v rámci těch eh, těchto schémat, které vylučují ze zodpovědnosti ty operátory. To jsou tedy určité tedy eh, dopisy s těmi eh, záměry. Tyto dopisy by neměly být eh, zakázány. A další otázka. Nedostatek informací ohledně rezidentů už se nepředávají um, fiskálním orgánům ty informace poté, co se osoby stanou rezidenty nebo získají pasy právě těch zemí, kde jsou prováděny tyto, tato schémata. Našli jste nějakou souvislost se zvyšováním počtu těchto žádostí o pobyt nebo počty nabitých pasů? Děkuji. co se týče toho statutu prostředníků, jako těch, kteří tedy se spoluúčastní na tom podvodu, tady záleží, čeho se opravdu dopouštějí. V některých případech ano. A e, ta legislativa, jak jsem hovořil, o zodpovědnosti podniků, v některých e, případech e, ta zodpovědnosti za usnadňování tedy toho nelegálního poradenství by se uplatnila. Tady záleží, co, čeho se dopustili pokud tedy to bude takové obecné poradenství a tu implementaci vlastně provedl někdo jiný, nebyli přímo zapojeni, tak asi těžko můžeme říci, že jsou spolupachateli. E, to je právě potíž té sítě, té, těch poradců, jak ji vytváří, abychom my jasně mohli prokázat e, tu míru viny. A co se týče těch takzvaných opinion letters, já bych tu váhal. Uh, že se nevystavují jenom v daňové oblasti, oni jsou takovým jádrem té legální struktury. Pak by tu vyvstaly otázky ohledně mnohých prvků té právní struktury, ale to je taková rozsáhlejší otázka pro právníky a tady já si nejsem jistý, že nějaké tvrdé postupy v oblasti daňové by byly produktivní, protože jsou tu mnohé transakce, které se netýkají té daňové oblasti. Nebylo by to případ, vyloženě případ zneužívání. Mohou mít určitou e, míru, ale e, pouze, do, tedy pouze částečně. Pak e, ještě jedna otázka a ta se týče tedy počtu obč- lidí s dvojím občanstvím zda tedy ty prostředky pro rezidenty nebo rezidenční eh, schémata tady nejsou úplně jistý, zda došlo k zvýšení, ale vím, že čím dál více zemí v posledních letech tedy tyto režimy eh, nabízí, ale to jen eh, takové pohled, eh, takový první náhled na věc, myslím si, že by si to vyžádalo podstatnější studii. V těch panamských dokumentech jsme zaznamenali, že jsou tu určité země, které jsou mnohem více zastoupeny, než je počet jejich eh, v srovnání s počtem občanů, pokud se to tedy srovnávalo s jinými eh, zeměmi. A, takže to je takový jenom prvotní závěr ohledně této části Panama Papers. Děkuji. A EFDD a ENFF tady e, nenavrhli žádné řečníky, tak doufám, že tyto skupiny nebudou e, protestovat, e, takže tu mám posledního řečníka za EPP a to je pan Rozaty, prosím. Děkuji, pane předsedo. z toho, co jste nám řekli, to vnímám tak, že tito prostředníci vlastně fungují na základě takového duálního systému externího interního, což umožňují různé země a také to chápu tak, že to není velice efektivní systém pro zabraňování těmto lidem, aby se dopouštěli právě takovýchto jaksi daňově škodlivým postupům nebo jejich zapojením. My samozřejmě můžeme být velice kritičtí k fungování samotného takového systému. A já jsem se bohužel spozdil, takže jsem si nemohl vyslechnout i úvod prezentace, ale co takto přijít se striktnějšími právními povinnostmi pro právníky, poradce, účetní, aby se zabránilo, aby se v podstatě vložně zakázalo těmto lidem se zapojovat do všech druhý, druhů toho daňového plánování a ohlašovat tyto případy, pokud k ním dojde. A je to prosaditelné v praxi a do jaké míry můžeme tedy tady do určité míry eh, jak si eh, nahlížet na ty záměry toho klienta a že tedy plní, že se tu plní všechny ty požadavky a příslušný reporting, aby se snížily eh, ty pra- legální či nelegální možnosti daňových obcházení. Ano, to je velice zajímavá připomínka a zároveň i výzva. Myslím si, že zásadou tady eh, je ten koncept zapojení se do toho daňového plánování a co to vlastně znamená. Jednoznačně tady tito odborníci by se neměli eh, zapojovat do daňového eh, plánování, mělo by to být tedy zřejmé. Ty offshoreové struktury vždy zahrnují ten prvek eh, obcházení, ale není jasné, do jaké míry ti onshoreoví poradci jsou zapojováni právě do těch to systému vyhýbání se. Pak je eh, jak si to ta daňové plánování toho abuzivního charakteru. A tady um, ve srovnání s tím předchozím je tu tedy podstatný již ten záměr a lidé, kteří obhajují tento druh aktivit, tak oni tvrdí ano, ale ono je to vlastně naprosto legální. Uh, to byla taková častá odpověď. Otázkou tady ale je, že to není úplně perfektně legální. A to je pak právě ta otázka o konceptu toho pohledu na věc. Může to být, či nemusí být efektivní. Zakládá se to na požadavku, že interpretace zákona je platná, což musí být vlastně prokázáno. Ovšem, zakládá se to na tom pojetí legálnosti a tady je velice těžké předem zjistit, kde vlastně leží ta linie toho rozdílu. Takže my jsme e, měli to doporučení etického kodexu, že všem těm odborníkům říkáme, musíte na to myslet a máte povinnost nepřekračovat tu linii, a také řádně zváží, kde se ta linie nachází a pak tedy e, i poskyto, e, vlastně konzultovat e, další vaše kolegy, pokud máte určité pochybnosti. Myslím si, že opravdu je těžké přijít s něčím, co bude prosaditelné vůči všem daňovým poplatníkům. Ať tedy budem, se budeme snažit zajistit více, že všechny ty prvky úniku nejsou v nějaké uh, E, kolizi v těch nadnárodních strukturách. Pak jsou tohle další prvky a to je nedostatek e, informací, což vyplynulo z té Petrovy studie. A pak e, je to otázka té hodnoty těch uniklých dokumentů, tedy jak zásadní druh informace to může být. Takže byly by takové povinnosti vůbec prosaditelné, to je otázka, no a těžko vám na to můžeme říct, bohužel tedy jasnou odpověď. A já vám velice děkuji a rád bych eh, poděkoval výzkumníkům, našim odborníkům Janu Roxanovi z Londýnské ekonomické eh, školy a Petru de Grénovi z CEPSu a kolegové, pokud eh, mají ještě nějaké eh, přímo otázky na vás, mohou se na vás obrátit. Určitě je tu celá řada otázek, jak tedy postupovat vůči právníkům a podobně. A další um, panel. Již tu máme jeho účastníky uh, připravené, máme tu uh, jako téma offshoreové praktiky v zámořských zemích a územích EU. A budeme tu mít eh, profesora doktora Hermana Breringa z Univerzity z Groningenu. Vítejte u nás. Pan profesor pohovoří o případu zámořských eh, území Nizozemska. Pak eh, Peter Klek, který působí na univerzitě západní Anglie, Bristol, ten pohovoří o situaci těch zámořských území Spojeného království a posledním řečníkem Alexandre Metro eh, z Pařížské univerzity Paris Créteil a pohovoří o francouzských zámořských územích. Všechny vás tu nás vítám a chtěl bych požádat všechny naše řečníky, pokud byste mohli vaše příspěvky zhrnout do nějakých 15 maximálně minut. A já si ušetřím nějaký úvod, abychom si mohli hned vyslechnout naše pozvané hosty. Prosím. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Holandsko je poněkud federálního charakteru, náš institucionální právě rámec je poměrně komplikovaný. Řekl bych, že pozvak zhruba 5% Holandianů ten rámec skutečně e, zná. Abychom ho nějak zvládli, e, musíme zaujmout víceúrovňový přístup. Další snímek tento přístup znázorňuje. Každá úroveň odpovídá jedné kapitole naší zprávy. Holandské království je členským státem EU, nicméně EU, evropské právo, se nás plně týká e, co do naší geograficky evropské části našeho království. Království se stává ze čtyř států, konkrétně z Aruby, Curaçao a St. Martin v Karibiku a z Nizozemska jako takového. Ehm, příloha 2 eh, smlouvy mluví ještě o Antilách, což byla země v rámci našeho království eh, společně s Bonaire, Stašou a Sabou, ale od roku 2010 eh, toto již neexistuje. Aktuální tři karibské eh, země mají 50 až 150 tisíc obyvatel. Od roku 2010, kdy došlo k restrukturalizaci v rámci království, ty Bonaire, Stejša a Saba jsou součástí, součástí Nizozemska jakožto země. Eh, nicméně tedy Nizozemsko jako takové má součást evropskou a součást karibskou, takzvaná karibská území nebo holandský Karibik. Od začátku EU veškeré karibské ostrovy, to znamená ty karibské e, země i karibská teritoria mají status OCT a ten mají dodnes. Tím pádem evropské právo se plně aplikuje pouze v té evropské části e, nizozemské jako takového. Co se týká statusu OCT, eh, Evropské právo se určitým způsobem také aplikuje v karibských zemích a v karibských teritoriích. To je v eh, části 4 SFEU a eh, rozhodnutí o přidružení zámořských oblastí. To se týká všech částí naší země, nejenom Holandska jako takového. My hovoříme o judikatuře antilských rýžových mlínů a Emanu a Sevingeru. To se týká hlavně Nizozemska. Rádi bychom zdůraznili pravomoci Evropské komise snížit nebo odejmout finanční pomoc i pro tzv. OCT. Podle našeho názoru právní pravomoci Evropské komise týkající se zámořských území a příslušného rozhodnutí a orgánů proti podvodům EU jsou velice důležitá, protože mají přímý dopad na hospodářskou situaci a politické vztahy. Rádi bychom připomněli preambuly e, rozhodnutí o přidružení zámořských oblastí, kde se hovoří o potřebě e, konvergence OCT e, s mezinárodními standardy v oblasti finančních služeb. Role Evropské komise a e, Úřadu proti podvodům EU je velice důležitá, protože na úrovni království jsou tyto pravomoci velice slabé nebo dokonce úplně chybí. Ačkoliv holandské království oficiálně se stává ze čtyř e, sobě rovných e, států, samozřejmě ta země Nizozemsko je velice dominantní. Je největší a má daleko nejvyšší finanční a lidské zdroje, které jsou zapotřebí pro tvorbu legislativy. A to znamená, že právo těch tří karibských zemí se hodně inspiruje právem evropského Holandska. Eh, holandské právo z Den Hagu může být vnímáno jako taková právní šablona, která je pak transponována do Karibiku ale většina legislativy těch tří karibských států je v podstatě předchozí verzí holandské legislativy. A protože holandská legislativa je velice úzce zpřízněná s evropským právem, zejména v oblasti e, daňových úniků, praní špinavých peněz a daňové transparentnosti, dá se říci, že legislativa těchto karibských států je do velké míry založena na evropském právu, byť se často jedná o předchozí verzi té legislativy. Právní situace těch tří karibských teritorií Nizozemská je poněkud jiná, protože ta teritoria jsou spravována holandskou legislativou z Den Hágu. K tomu se ještě dostanu. Správné pochopení formálních a skutečného eh, legislativního rámce vyžaduje Eh, pojem sensitivity, pojem citlivosti vztahů eh, přes Atlantský oceán. Samozřejmě eh, koloniální doba po sobě zanechala své stopy, nebo řekněme své jizvy. A tato citlivost souvisí také s kulturními rozdíly a nerovnováhou moci mezi evropským Holandskem a karibskými zeměmi a územími. Každopádně eh, řízení našeho království, holandská vláda v Den Hágu, jen velice neochotně intervenuje do politiky těchto karibských zemí. Podle vlády království porušení práv například v oblasti environmentální legislativy eh, znamenají poruš- a, a eh, porušování základních lidských práv, neznamenají automatickou intervenci do politiky nějakého karibského státu. Pouze pokud dojde k ohrožení ústavních prvků, teprve tehdy království využívá své pravomoci a intervenuje. Nedávný příklad je například eh, to, že království eh, trvalo na tom, aby se konaly volby v Curaçao, eh, konkrétně minulý pátek. Je potřeba si uvědomit, že tyto části holandského království jsou malé společnosti a v takových společnostech je velice složité potlačit parcialitu a eh, je složité vyhnout se polarizaci. Obyvatelé Karibiku si to velice dobře uvědomují, eh, ačkoliv si stěžují na dominantnost eh, evropského Holandska, většina z nich akceptuje nutnost těchto nestraných soudců v zájmu právního státu, v zájmu stability, což je velice důležité pro hospodářství a zejména pro sektor cestovního ruchu. Eh, Charta holandského království je psaná ústava a článek 3 identifikuje pravomoci království, které jsou specifické a omezené. Eh, obrana zahraniční záležitosti, občanství a národnost lodí. Eh, jiné pravomoci jsou anulovat právní ustanovení karibských zemí a právo intervenovat, pokud nějaký karibská země nesplní své závazky. Eh, důležitá, důležitý ale vágní závazek je závazek z článku 43, mimo jiné, eh, aby se zvažovala pravidla řádné zprávy věcí veřejných. Co se týká praní špinavých peněz, daňové transparentnosti a vyhýbání se daní, tři karibské státy, eh, jak říkám, používají legislativu, která je inspirována holandskou legislativou z Evropy a proto lze dojít k závěru, že formální legislativní pravomoc eh, potřebná k boji proti praní špinavých peněz a vyhýbání se daní a zajištění daňové transparentnosti se plní. Na druhou stranu není tajemstvím, že v karibských státech je implementace a vynucování obecně vzato na velmi nízké úrovni. To je záležitost nedostatku peněz a nedostatku lidských zdrojů a je to také otázka prioritizace. Jedná se o všeobecné zjištění. Máme dojem, že praní špinavých peněz, daňové úniky a daňová transparentnost mají poměrně vysokou prioritu je to výsledek zvláštního zájmu holandského, holandské vlády a vlády království o finanční situaci v karibských státech a tím pádem eh, Nizozemsko prosazuje iniciativy pro spolupráci v rámci království a mezi jednotlivými karibskými státy. A tato kooperace se reflektuje například v královském zákoně o finančním dohledu na Curaçao a nebo co se týká dočasného finančního dohledu pro Arubu. Eh, obě tyto regulace stanovují v podstatě takovou řídící finanční radu. A dále eh, všechny tři tyto karibské státy eh, dobře znají otázky dohledu centrální banky co do legislativy pro boj s praním špinavým peněz, eh, daňovou transparentností. Eh, centrální banka Aruby a Centrální banka Kurasa a eh, svatého Mártena. Obě tyto banky spolupracují velice úzce s centrální bankou v Evropském Holandsku. Nicméně, co se týká fungování a integrity centrální banky Curaçao a Sant Martena. Zde musela holandská centrální banka rozšířit své dohledové činnosti v obou zemích. Kromě toho eh, služby, eh, eh, služby prokurátorů rovněž spolupracují v oblasti finančních a daňových otázek. Právní, politický, institucionální rámec Bonaire, Starše a Sába, to je poměrně jednoduché. Ta teritoria jsou součástí eh, této země a tím pádem jejich legislativa ohledně praní špinavých peněz, daňové transparentnosti a vyhýbání se daní se stanovuje holandskou vládou v Den Hágu. A implementace a vynucování této legislativy eh, sledují holandské instituce, to znamená Centrální banka a Národní úřad pro finanční trhy. No a tím se dostávám ke klíčovým zjištěním. Jak jsem řekl, použili jsme víceúrovňový přístup, abychom mohli postihnout celý politicko-institucionální rámec. Na úrovni země Nizozemsko máme velice dobrou příležitost pro jaksi ovlivnění OCTs při boji proti offshoreovým praxím Saba Bonner a Stacia jsou součástí Nizozemska jako takového, jsou pod velice přísnou kontrolou z Hágu. Jejich legislativa eh, zabraňuje praní špinavých peněz, je to stejná legislativa jako v Holandsku jako takovém. Valná většina i implementace a vynucování práva je rovněž holandskou záležitostí. Na úrovni těch tří autonomních nebo těch kvazi nezávislých karibských států součástí holandského království, e, ta možnost vlivu na tato území je e, je poměrně slabá. V Arubě, Curaçao a St. Martinu je to na papíře všechno v pořádku, ale v praxi to vypadá úplně jinak. Na úrovni království je potřeba dojít k závěru, že vztahy mezi Evropským Holandskem a Karibskými ostrovy Holandského království, eh, že ty vztahy jsou poměrně vágní, zejména co se týká autonomních eh, zem, eh, zemí Aruba, Curaçao, St. Martin, které mají jakousi pozici někde mezi závislostí a nezávislostí. No a ta situace na pomezí znamená, že orgány v Evropském Holandsku jednají vždy jen velice, velice opatrně. Formální pravomoci eh, vlády království eh, jsou velice omezené a to jsou restrikce, které v kombinaci s omezením eh, vynucování práva a jeho implementace částečně kompenzovány spoluprací, kterou často iniciuje vláda v Hágu. Proto je hlavní zjištění to, že dobrá zpráva věcí veřejných se v těch karibských eh, částech našeho království eh, nezaručuje. Na druhou stranu máme zde určitou soft power, co se týká těchto částí království, kterou lze doplnit na úrovni EU. Eh, je potřeba zvážit, že Evropská komise má určité doplňkové kompetence v rámci toho rozhodnutí o zámořských oblastech a máme zde Evropský orgán proti podvodům, který eh, sleduje financování z zámořských oblastí. Eh, na závěr mi dovolte říct několik poznámek budoucnosti Holandského království. Budoucnost je plná nejistot a rizik, zejména co se týká situace na Curaçao a St. Martinu, ta je velice křehká. Valná většina Arubanů chce zachovat a zintenzifikovat vztahy mezi Arubou a Eh, holandským královstvím a vlastně i s Evropskou uní, aspoň podle mého dojmu. Eh, přičemž velká část je pro eh, status nejvzdalenějšího regionu, spíše než zámořského regionu, nicméně na Arubě je to úplně jiné. Tam byla sice většina pro zachování království, ale ta většina byla velice malá jsou, jsou zde kontinuální problémy s korupcí, podobně jako na St. Martinu. Přičemž možná by Nizozemsko mohlo použít francouzský rámec. Ovšem propast mezi těmi nejlepšími nápady a politickou realitou je poměrně velká. Co se týká praní špinavých peněz, daňových úniků a e, daňové transparentnosti, to je téma, které nás bude doprovázet jistě ještě velice dlouho. Eh, děkuji vám. Ano, tady holandský kolega ze sekretariátu si, eh, kolegyně ze sekretariátu eh, si stěžovala, jak vyslovuji Groningen, no má to být Groningen prý. No, já nevím, já jsem to měl asi vysvět, vyslovit lépe, omlouvám se tímto všem holanděnům. Jako další dostane slovo pan Klek. Prosím o vaši prezentaci. Thank you very much. Uh, I just want to provide a, a brief Děkuji moc krát. Já bych vám předal stručný přehled zámořských území, jako můj holandský kolega, včetně jejich ústavního vztahu se Spojeným královstvím a ekonomickou strukturou, která je velice důležitá. Řeknu něco k zákonnému, institucionálnímu a politickému rámci, ke kterému patří i každodenní vztahy a vztahy na offshoreový finanční sektor těchto území a také uvedu širší politický kontext, který utváří britský přístup k těmto území a na nakonec přednesu doporučení a závěry. Takže nejprve přehled těch území. Je v Británii 14 e, zámořských území, z nichž 12 je přidruženo k EU, až tady e, je, se budu zabývat šesti z nich na tom slajdu. Na rozdíl od francouzských a nizozemských území má e, každé z nich zvláštní ústavní vztahy se Spojeným královstvím. Jsou tu určité podobnosti samozřejmě, ale také důležité rozdíly, e, které vycházejí z konkrétní historie těchto území. Zda byly součástí e, uskupení regionální integrace, nebo zda jedno území vykonává dohled nad jiným územím. A všechny tyto faktory mají dopad na stupeň ústavní svobody, které se tato území těší e, v hrubých obrysech, ale jsou tu určité e, zákonné a ústavní e, předpisy, e, na kterých je vystavěn vztah s těmito územími a ty plynou zcela ze Spojeného království. To jsou tedy legislativní akty, které upravují vztah s těmito územími a ty pocházejí ze Spojeného království, tu ústavu vykonává Spojené království a důležitou roli hraje guvernér reprezentující Spojené království. Takže při nejmenším na papíře existuje nadvláda Velké Británie na nad těmito územími. Ale jak uvidíme o něco později, rovnováha mocí není zase tak jednoznačná. Zejména proto, že tato území eh, nedávno v uplynulých letech vyjednávali o větší autonomii. Eh, ekonomicky všechny, všechna území, kromě Monseratu, jsou ekonomicky soběstačné a mají poměrně vysoké HDP na hlavu. Jejich ekonomiky ale závisí na několika klíčových eh, artiklech. Takže v Eh, mají problémy se zranitelností a s udržitelností, což je problém, ke kterému se ještě vrátím. Pokud jde o zákonný a politický dohled nad offshoreovými financemi, všechna tato území mají samozřejmě zájem na offshoreových financích, jak jsme dnes viděli, některé více než ostatní. Takže se soustředíme především na britské panenské ostrovy, eh, které mají zájem o korporace, eh, Kajmanské ostrovy, bankovnictví a Bermudy, Bermudy pojištění proběhly určité významné mezinárodní i místní akce na zlepšení dohledu nad offshoreovými finančními eh, centry. Eh, ať už jde o eh, evropské směrnice nebo o společné reportovací standardy OECD. Spojené království také sehrálo klíčovou roli. Eh, například pokud jde o směrnici o daní z úspor, kdy Kajmanské ostrovy ji odmítali přijmout, ale nakonec britský tlak zajistil, že toto opatření platí i pro jejich území. Takže akcí probíhá hodně, nicméně v regulačním rámci zůstávají mezery. A z toho předchozího panelu eh, mohu zopakovat, že úmysl by byl, ale kapacita ne. Takže regulatorní struktury jsou špatné a zejména, jsou, eh, zejména eh, mají personální podstav. Takže někdy zkrátka chybí lidé. A proto je úroveň dodržování předpisů nízká i na straně poskytovatelů služeb. Došlo k několika úspěšným obžalobám, což je možná důkazem toho, že zkrátka je nízká kapacita. Kromě toho eh, chybí informace o vlastnících a někdy i eh, legislativa eh, proti whistleblowerům existuje, například na britských panenských ostrovech. V rámci tohoto širšího systému hrají roli také faktory každodenní politiky. V Anguille, Montserratu a na ostrovech Turks a Caicos má na starosti offshoreový sektor výlučně guvernér, který udílí licence novým podnikům a e, který dohlíží na finanční služby v oblasti. E, guvernér e, má tedy konečnou odpovědnost, ale dochází k určitému rozmlžení. Jednak guvernér skládá účty jednak Londýnu, ale kromě toho zastupuje své teritorium. Takže někdy guvernér vlastně sedí na dvou židlích, čímž pádem je jeho role poměrně obtížná. Musí eh, reagovat na situaci, podávat zprávy do Spojeného království a zastupovat jeho zájmy, ale zároveň musí vnímat, co se děje v jeho zámořském území. Eh, dalším faktorem jsou zdroje, financování eh, regulačního dohledu. Přestože eh, moc má guvernér, tak ta moc pochází z toho teritoria samotného. Každé teritorium má tedy kontrolu nad svým místním rozpočtem a rozhoduje o tom, jak tyto finance budou používány a e, offshoreové finance tedy spadají do tohoto e, rozhodování o místním rozpočtu. Dále, e, guvernér v podstatě je vyslán z Londýna a nenutně má povědomí a znalosti o teritoriu, ve kterém pracuje. A musí se potom přizpůsobovat okolnostem a situací v uzavřené komunitě daného území, čímž je jeho role poměrně těžká. Ve větších teritoriích, které mají offshoreové finanční sektory, nemá guvernér žádnou eh, formální roli. Tam existují komise finančních služeb, které mají eh, autonomii ale eh, i tam, jak jsme viděli v případě Kajmanských ostrovů, probíhá spolupráce se Spojeným královstvím. Důležité ale je, a tady jsou paralely s Nizozemskem, že Spojené království nechce jít příliš daleko a vnucovat regulační rámec těmto teritoriím. Spojené království si uvědomuje, že teritoria mají svou lokální autonomii a proto eh, nechtějí příliš dohlížet na to, co se v nich děje. Což neznamená, že neexistují případy, kdy se to stalo, kdy Velká Británie hrala eh, mnohem silnější roli. Připomeňme si rok 1989 a případ Montserrat. Mezitím se ale situace s autonomií změnila. Montserrat má nyní vyšší autonomii. Nicméně tehdy v roce 1989 eh, proběhly zprávy o praní špinavých peněz přes offshoreový finanční sektor na území Montserratu a v té době eh, místní zámořská vláda kontrolovala tento sektor. Tady ale byla situace tak špatná, že e, nakonec byl jmenován no, e, nový guvernér s podporou Velké Británie, e, který napravil situaci. Takže Spojené království se zdráhá využívat své plné pravomoce a případem toho je nedávné vyjednávání o novele zákona o trestné činnosti a o seznamech skutečných vlastníků. Přesto ale je možné, aby Velká Británie použila svou plnou sílu a zlepšila stav offshoreových financí. Což nás vede k širšímu politickému a ekonomickému kontextu. Pokud jde o politiku, Spojené království, eh, jak jsem právě říkal, eh, se zdráhá využívat svých plných pravomocí a využívá spíše konsenzus a přesvědčování. Spojené království se domnívá, že dobré vztahy s demokraticky zvolenými vládami eh, těchto území jsou velice důležité a domnívá se, že je třeba tato teritoria povzbuzovat k tomu, aby efektivně spravovala sama sebe, místo aby se s nimi jaksi zacházelo nezrovna v rukavičkách Existují tedy eh, guvernéři, kteří mají poměrně značné ústavní pravomoci, ale ty zase nejsou příliš využívány, pouze v těch nejhorších případech. Na druhou stranu eh, vlády mohou na místní úrovni využívat svůj vliv. Eh, existuje ale málo prostředníků, které, kteří by mohli vést k nějakým změnám. Takže Některé problémy nemohou guvernéři řešit, protože nemají potřebné vlivy a páky k tomu, aby něco řešit mohli. právě tak dochází k k fluktuaci eh, personálu a ke ztrátě instituční paměti ve Whitehallu. Eh, což je důležité, takže není možné učit se z minulých chyb. Zkrátka chybí tady ta ústavní, ta institucionální paměť. Pokud jde o ekonomiku, tak eh, Spojené království už se dlouho snaží o ekonomickou soběstačnost všech teritorií. A to jak za konzervativních, tak za lejbristických vlád. Eh, offshoreové finanční služby jsou v tomto směru značně důležité eh, v, v, v otázce soběstačnosti. Spojené království eh, příliš eh, se nestaví proti eh, tomuto trendu a i úřady se domnívají, že finanční soběstačnost umožňuje posílit politickou autonomii. Zkrátka, aby se zamořská území mohla postavit na obě vlastní nohy. Samozřejmě existují silné vazby s londýnským City a to už od prvních dnů, kdy offshoreové sektory byly zřízeny až do dnes. Mezi londýnským City a zámořskými územími probíhá tok služeb a příjmů. Ta vazba je velice silná. A konečně eh, v oblasti ekonomiky Spojené království se angažuje eh, od, eh, toho, od té krize v roce 2007-2008 a snaží se upevnit způsob rozhodování o politice a roz rozpočtech. Takže eh, pokusy o ekonomickou soběstačnost přežily tu krizi před deseti lety. Spojené království se snažili snížit výdaje v jednotlivých územích a podpořit teritoria k tomu, aby lépe spravovala své vlastní rozpočty. Původně v době, kdy krize zuřila nejhůře, některá teritoria měla problémy a v letech 2008-2009 liberistická vláda eh, naznačila, že přímé eh, zdanění eh, by mohlo připadat v úvahu na Kajmanských ostrovech, ale to potom upadlo v zapomnění, když liberistická vláda padla. Samozřejmě, že offshore finance mají značnou roli a ta je větší od doby, kdy se zhoršila celosvětová ekonomická situace. Takže Spojené království škrtá výdaje tam, kde je to nutné, zavádí lepší regulaci rozpočtu a e, stará se o to, aby byl uchován sektor offshoreových financí, který je zásadní pro ekonomiku teritorií. A konečně doporučení a závěry. E, jak víme, tak navzdory tomu, že Spojené království e, je suverénní a má jaksi suverenitu na těchto uh, územích, tak uh, to, ten vztah je uh, často nejasný a nejancovaný. Dochází ke značnému rozmělňování autority Spojeného království, což znamená, že rozhodovací proces je pomalý, těžký a často nedojde do konce jak vidíme, klade se značný důraz na ekonomiku, na ekonomickou soběstačnost. Spojené království s teritorií příliš nespolupracují na způsobu, eh, jak řídit eh, offshoreové finance. Eh, je třeba odstranit nedostatky v implementaci toho, co bylo odsouhlaseno. Je třeba odhlednout pouze od finančních služeb a vytvořit rovnovážnější ekonomiku, o což se Spojené království snaží z rozvojového hlediska. Eh, otázka je, eh, jaký vliv to může mít na offshoreové finanční služby a jak tyto lze lépe využít na podporu místního rozvoje. Eh, často tedy panuje značný nesoulad mezi číslem HDP na hlavu a tím, jak to na tom území samotném reálně vypadá. Spojené království i nadále eh, podporuje eh, svá teritoria, včetně sektoru offshoreových financí. Ale samozřejmě eh, je tady obrovská otázka, o které se příliš nemluví, a to je Brexit a příležitosti, které z něj plynou. Brexit jistě ještě vyostří tu zranitelnost jak Spojeného království celého, tak těch teritorií a patrně to nepomůže příliš schopnost teritorií vypořádat se s jejich problémy. Děkuji vám. Děkuji a poslední prezentací se přesuneme eh, do francouzských zámořských území. A slovo má pan Alexander Metro de Motte. Bude to ve francouzštině. Pane předsedo, dámy a pánové, pro mne je velkou ctí, že vám zde mohu představit práci, kterou jsem vypracoval za poslední měsíce. Tímto vám tedy chci poděkovat za pozvání a také eh, mému týmu, který mi napomáhal, zejména paní Ioannis, která pracovala velice konstruktivně. Takže Záměrem této práce posouzení těch zámořských eh, území Francie. Tento seznam se v podstatě rozvíjel, docházelo i k administrativním změnám a ta území, to je San Bartolomé, San Pierre et Miquelon, Wallis and Futuna, francouzská Polynésie, eh, pak eh, nová, území Nové Kaledonie, a to je rozsáhlé území a, a tento seznam se rozšiřoval. San Bartolomé tam původně nebyl zahrnut. A podle smlouvy o fungování Evropské unie. Původně to byla jenom taková komuna zámořské území Guadeloupe a následně tedy San Bartolomé se oddělil a v dnešní domě, je to tedy považováno za morské území. Mm, ostrov Majot se také postupně stal tím zámořským územím. Takže tu mapu, kterou zde máme, prokazuje právě eh, to zapojení těch různých eh, zemí či území. A nyní tedy podle francouzské ústavy tu máme různé druhy zapojení těchto území. Modře tu máme tedy oblasti, zámořské oblasti jako Martinique, Guadeloupe, francouzské Guajany, To je Atlantská oblast v Indickém oceánu, pak je to ostrov Majot a ostrov Reunion. A růžové oblasti, eh, to jsou zámořská území, které mají ale odlišný statut eh, než ty předchozí. Podle evropské legislativy jsou to zámořské oblasti Evropské unie v atlantské oblasti je to Saint-Pierre et Miquelon, následně San Martin, to je ultraperiferická oblast a San Bartolomé, který v podstatě byla taková podskupina je zámořské oblasti, nyní je to taková komuna, která se stala zámořským územím podle evropské legislativy. Pak v pacifické oblasti máme tři seskupení jako francouzská Polynésie, dále Wallis, F, Futuna a Nová Kaledonie. Podle ústavního práva Francie jsou tu určité charakteristiky Mm, červeně tady eh, na tomto grafu nebo v této tabulce máme teda území, které podle evropského práva jsou ultraperiferické oblasti eh, nejsou zahrnuty do oblasti této studie, protože se na ně automaticky uplatňují podle evropského práva eh, i tedy transpozice evropské legislativy. To je automatické. Takže ta území, eh, která nás zajímají, to jsou v tom levém sloupečku ty bílé názvy San Bartolomé, San Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, francouzská Polynesia, Nová Kaledonie. Důležité je ale vědět, že podle toho eh, francouzské ústavy jsou tu určité dvě skupiny rozlišení. To jsou ta, ty označení COM, to je velká většina, a pak jsou to CSP, což znamená specializace. To znamená, že v konečném důsledku nakonec dospějeme ke stejným výsledkům. Tedy když se uplatňuje režim asimilace, tak princip je následující. Francouzské zákony se uplatňují s výjimkou tedy určité eh, jaksi výlučné doložky. U takovýchto skupin se například, co se daňové otázky týče, mohou uplatňovat jiné postupy. Co se týče toho režimu specializace, tady ta situace je odlišná. Metropolitní eh, zákon se neuplatňuje, pokud tedy o tom, eh, jak se rozhodne parlament, to znamená, co se dohledu týče, o platnosti určitých daňových sazeb, tak tu mohou existovat odlišnosti. Ovšem, e, například v boji proti e, praní e, špinavých peněz, tak tady francouzský zákonodárce volí to právě tu míru uplatňování francouzského práva vůči těmto tedy se skupením. To znamená, v konečném důsledku výsledek je vždy stejný, ale existuje určitá míra autonomie těchto se skupení v té fiskální oblasti. A buď eh, tedy dochází k uplatňování toho práva asimilací nebo specializací, a v oblasti praní špinavých peněz. A o tom tedy e, rozhoduje e, francouzský zákonodárce. Nicméně je důležité si uvědomit, že tato zamorská území nejsou úplně nezávislá, mají pouze určitou míry autonomie, nemají svrchovanost. Podle ústavy tedy existuje popis tedy e, míry plnění kde se rozhoduje tedy, co tato eh, eh, území mohou vlastně dělat či ne, jakou mají míru autonomity. To znamená, že vlastně eh, Francie jim jaksi může dodat určitou kompetenci, ale může ji také odebrat. To znamená, ta míra autonomie je pouze um, částečná i v té oblasti fiskální. A nyní tedy několik eh, údajů ohledně populace. Je tu jeden takový důležitý prvek, který bychom měli mít na paměti, že tato území jsou poměrně chudá, život, mír životní úroveň je poměrně nízká, takže i ta úroveň finanční podpory ze strany Francie je podstatná. Když se podíváte na ty poslední dvě eh, částky, francouzská Polynézie, Nová Kaledonie, to jsou milionové položky. A pak eh, eh, veřejná činnost je, zejm je ta nejpodstatnější část, kterou financuje kontinentální Francie. Pak, na co se tady zaměřujeme? Na daňové úniky, Ehm, praní špinavých peněz a daňová transparentnost. A já se tedy zaměřím na ta, na ty různé závěry. Takže v první řadě daňové úniky. Taková znepokojící otázka to je, že jsou tu velké potíže dát dohromady opravdu kvalitní data, ty komunikace jsou často velice složité, získaná data jsou zastaralá Některé údaje, které dostaneme z té místní zprávy, jsou třeba z roku 2010. Prostě ty místní zprávy vlastně ani neprodukují. Četní um, orgány samozřejmě požadují takové uh, to údaje, ale celkově je to opravdu složité. A um, nastal nám to takový maličký problém s těmi uh, slajdy. Doufám, že se nám to podaří vyřešit. Takže otázka sbírání údajů. To je problematické. Druhé téma, daňové úniky. A tady ta situace je odlišná od jednotlivých zemí. Um, je to zapříčiněno také tím, že od, uh, i ta otázka přímého zdanění, to, to je taková položka poměrně nepatrná. v oblasti Nové Kaledonie, francouzské Polynézie eh, a i u Saint-Pierre et Miquelon, tam ta míra zdanění je víceméně podobná, jakou zaznamenáme i v jiných státech Evropské unie. Tam nedochází k nízké míře zdanění Fiskální orgány mají ale malé prostředky, to znamená, ty vykonané kontroly jsou opravdu méně četné a e, získané prostředky jsou tedy slabé a ty vykonané kontroly opravdu e, mají slabé výsledky, to znamená následně zase máme nedostatečné údaje k dispozici. Je nutné ale to vše usadit do správné perspektivy a také příliš nepřehánět. Samozřejmě fiskalita je velice důležitá, jak pro tamní obyvatele, tak i pro nás, co se týně, týče příjmu z přímých zdrojů. Například v St. Bartlemy, než se stanete fiskálním rezidentem, musíte tam pobývat minimálně pět let, tedy platí tam dvojí zdanění A pak další otázka je otázka mm, zeměpisné vzdálenosti. Jsou to opravdu velice vzdálená území. Do francouzské Polynézie třeba cestujete 24 hodin a mm, tak i vlastně ten, ty systémy tam nejsou příliš rozvinuté. Co se týče praní špinavých peněz, Samozřejmě záměrem kontinentální Francie je šířit eh, legislativu i tady do těch vzdálených eh, území. Eh, to znamená pravidla i příslušných evropských směrnic, které by měly být transponovány. Francie tady hodlá transponovat i tady do těchto oblastí. To znamená, je třeba jak postupovat podle těch stanovených pravidel i v těch nejvzdálenějších zámořských oblastech ty eh, poslední schválené přijaté směrnice, ty tady máte vyjmenované. A samozřejmě my to nechceme hovořit jenom o teorii, ale když budeme hovořit o praxi zase, jsou to nedostatečné měry oznamování i u těch podezřelých případů, například eh, situace, kdyby právníci či banky měli jak si poukazoval na určité problematické situace, tak tady e, vlastně ty situace v těchto zámořských oblastech fungují tak trochu jinak. Ta komunikace je velice nedostatečná a takovéto nahlášené situace jsou opravdu v minimálním měřítku. Zase údaje jsou nedostatečné a proto máme opravdu problémy. Řekněme, celá ta kultura boje proti eh, praní špinavých peněz je téměř eh, neexistující. Pokud se zamyslíme nad celou tou strukturou boje proti praní špinavých peněz, ta je velice eh, slabá. Všechny ty ehm, subjekty, které tvoří ehm, jaksi součást toho finančního systému v zámořských oblastech, to tvoří součást vlastně i těch institucí z kontinentální Francie. Často tady jsou to i veřejné struktury. Já jsem se věnoval počtu eh, těch bankovních účtů, eh, které jsou jaksi centralizovány eh, v té francouzské centrální bance, ale zase jedná se o částky velice nízké. Například na jednom z těchto ostrovů 60 obyvatel ani nemá bankovní účet. Pak eh, další oblast, eh, vlastně snaha tak nějak eh, zajišťovat tu transparentnost. Ano, máme tu celou řadu ustanovení, podle kterých tedy by se mělo postupovat, která by se měla plnit. Francie má opravdu rozšířená pravidla pro e, fiskální transparentnost a snaží se je tedy šířit i do těch zámořských e, oblastí. Ovšem zase bohužel nemáme dostačující údaje o efektivitě těchto prosazování pravidel. Máme tady například zprávu OECD, kde se prokazuje, že Francie postupuje naprosto exemplárně Francie si již stěžovala na určité riziko asymetrie, což je opravdu potvrzené. Takže um, existuje tu určité riziko, eh, řekněme z toho zeměpisného hlediska je ale velice nízké. Kontrola ze strany centrálního státu, to je tady eh, naprosto zásadní. Pak eh, příslušná evropská legislativa, ta se uplatňuje. A pak ty a ovšem ani ty mm, bankovní instituce tak nějak neusnadňují tyto praktiky, které jsou naprosto odsouzení hodné. Samozřejmě, že existuje prostor pro zlepšení, um, máme proto jasné postupy navržené. No a na závěr, co bych mohl říci, otázkou je, zda ten francouzský model může být, tedy opravdovým modelem k následování i pro další Samozřejmě z teoretického hlediska tu máme krásné ambice, teď uvidíme tedy, jak, eh, to, jak se v praxi. Já vám děkuji. Děkuji vám také, že jste dodržel eh, řečnickou dobu. Já vím, že ta časová omezení jsou opravdu vyzývající. A myslím, že eh, dneska jsme se všichni poučili i z toho zeměpisného hlediska. A nyní tedy mm, se můžeme obrátit eh, na eh, dotazy. V první řadě eh, kolega Kofot, prosím. Děkuji, pane předsedo, já budu stručný, máme málo času, děkuji za prezentace. Chtěl bych v první řadě říci, že to, co řešíme v tomto výboru, je také to propojení mezi prostředníky, offshoreovými centry, daňovými ráji a tak dále a zámořská území jsou velice důležitá v tomto kontextu. Takže můžete nám prosím osvětlit, z vašeho výzkumu vidíte nějaké klíčové indikátory, které by mohly definovat e, nějaký daňový ráj nebo nějaký ten e, ráj tajemství, aby se tak řeklo, ten takzvaný secrecy haven? A podle vašeho názoru, jaká by byla optimální kritéria pro daňové ráje? A za třetí, Co se týká pravidel a jejich vynucování, ty standardy, které máme na mezinárodní úrovni, transparentnost, spolupráce a tak dále v OECD a EU, jak e, vidíte jejich nejefektivnější implementaci? Měla by EU mít přímější roli co do těchto teritorií? A nebo stačí, že e, tyto země, jejichž součástí ta teritoria jsou, to udělají sami? Vidíte zde nějaký způsob, jak implementovat ty odsouhlasené mezinárodní standardy pro vyhýbání se daní a praní špinavých peněz a tak? Děkuji. Děkuji. Já bych navrhl, aby odpovědi byly zvládnuty v jedné minutě, prosím. Eh, děkuji. Klíčové indikátory pokud jsem vás dobře pochopil, pro daňové ráje a tak podobně. Země holandského království identifikují jako nejdůležitější sektory cestovní ruch, vezmeme-li v potaz eh, ty velice eh, malé ostrovy jako Sebastéša a Borea, tam je 17 tisíc lidí, eh, Sebastéša, tam je nějakých 1500 nebo 2000 a na Seiba je škola pro mediky, což je dalších nějakých 500 lidí, takže Ekonomika je navázána hlavně na sektor cestovního ruchu a je tady několik eh, velkých mezinárodních hotelů a oni ze své strany pracují s mezinárodními standardy. Takže já si nemyslím, že by ten největší problém byl jak si ten sektor toho daňového ráje a praní špinavých peněz. Optimální kritéria. No, transparentnost je důležitá, přísnější regulace a jak jsme viděli dnes, to může být poměrně obtížné. Finanční legislativa, kde máme celou řadu otevřených vágních norem. A to znamená, že zde hraje velice důležitou roli takzvané soft law, a to podle mě znamená otázku transparentnosti, která může být problematická. A co se týká vaší třetí otázky, tady ta, ten druh regulace, přímá role regulace, jak zlepšit implementaci norm, to je velký problém. Teď, teď, teď tedy bez ohledu na teritoria eh, Nizozemska, protože, jak jsem řekl, to je v podstatě pod zprávou Nizozemska. Ale co se týká těch tří zemí, tak tady království eh, vlastně nemá vůbec žádnou pravomoc, rozhodně už vůbec žádnou pravomoc nemá Holandsko jakožto země. No podívejte, my jsme trošku omezení. Eh, možná eh, ostatní by mohli jenom doplnit, co nezaznělo. Ano, stručně. A ne, že bych nesouhlasil s kolegou, ale zajímavé je, že když do těch teritorií jedete, tak eh, se podívat na ten jejich zájem o ty offshoreové finanční sektory v porovnání s jejich velikostí, s jejich počtem obyvatel. Jedna věc, kterou jsem zmínil ve své prezentaci, byla ta otázka kapacity, že tady ta regulace možná je k dispozici nebo je připravena, ale podíváte-li se na kapacitu, být si jistý, že děláte všechno, co dělat máte, to může být vážný problém. A opět ta podstata té malé společnosti, kde se všichni znají, tak když máte tu důvěru, eh, musíte promluvit. Je otázka, zda tam panuje ta otevřenost té společnosti, to je velice důležitá věc. A nakonec, co se týká role EU, eh, pro teritoria bylo velkým zklamáním, že došlo k Brexitu. A jsem si jist, že si váží toho, že mají hlas v kontextu Evropské unie, aby mohli hovořit o určitých těchto tématech, aby byli tedy jaksi uvnitř když se ta politika, aby byli u toho, když se ta politika sestavuje. Děkuji. No, jenom abych reagoval na ty tři otázky. Za prvé, ty klíčové indikátory pro identifikaci daňového ráje. Jsou zde, myslím, dva hlavní indikátory, které můžete použít. Za prvé, jaká je úroveň zdanění kolik daně se platí za určitou transakci v daném teritoriu a kolik by se platilo, kdyby ta transakce proběhla někde jinde. Rozdíl je v tom, že to může být nějakých, já nevím, 10-20% tím správným indikátorem může být spolupráce mezi administrativami. Pokud daňová zpráva jedné země požádá o informace o daňovém poplatníku v jiném teritoriu, je otázka, zda to je snadné nebo ne, zda vůbec dostanete nějakou odpověď a pokud ji dostanete, zda dostanete pozitivní odpověď nebo ne a pokud dostanete pozitivní odpověď, zda vám sačí. V rámci OECD máme tzv. systém peer review, což nám pomáhá identifikovat nespolupracující státy a teritoria. Co se týká těch ostatních kritérií, to byla druhá otázka, můžete používat kvantitativní kritéria, zkrátka kolik firem eh, zde je v porovnání s počtem obyvatel a jak může nějaký stát nebo teritorium Eh, nebo respektive jak ten stát nebo teritorium zapadá do těch průměrů, do průměrů, které například vidíme jinde. A jiný indikátor může být, eh, kolik bankovních účtů se v tom, je v tom státě otevřených. To můžeme porovnat s HDP a eh, s populací. Jinými slovy, můžete si udělat takovou rizikovou analýzu. A za třetí, je to váha finančního sektoru, ten je velice důležitý, a váha rizik v něm. Co se týká práva jeho aplikace, No, promiňte, promiňte. Není to vaše chyba, eh, je to naše časové omezení, musíme se posunout dál. Evropská unie by mohla požádat státy o víc informací o tom, jak se aplikuje legislativa. Děkuji teď za Alde. Petr Ježek tady není, pokud se nepletu, takže jdeme na pana Luďka Niedermayera za EPP. Děkuji, eh, to byly poměrně zajímavé informace. Rád bych eh, se stručně odkázal na tu situaci s Brexitem. Mě velice zaráží, že při Velké Británii tam máme velice přísnou regulaci finančního sektoru, transparentnost, eh, nepraní špinavých peněz a tak dále. Takže jaká je logika v tom, že jejich teritoria jako britské panenské ostrovy jsou vlastně na tom druhém extrému. A zejména když jsme tady mluvili se zástupci bank, tak oni řekli, že v rámci, eh, v rámci jejich teritoria mají v podstatě úplně ty samé standardy ohledně identifikace skutečných vlastníků a tak dále, takže eh, já bych se chtěl zeptat, zda eh, tomu věříte nebo zda tady je spousta bank, které vlastně vůbec nejsou součástí těch velkých evropských skupin. Zkrátka zaráží ta situace jako celek a kdo z toho prospívá. Kromě tedy samozřejmě těch, kteří eh, na těch ostrovech mají tu obrovskou proporci offshore finančních služeb. Takže já nechápu, jak to je logické. Ne? Já nevím, je to. Bylo by to moc drahé zajistit, že ty ostrovy nebudou eh, potřebovat ty fiskální transfery z centra? No, já bych možná navrhl, že by odpovídal jenom jeden a jenom když by ty ostatní dva nesouhlasili, takže by vystoupili tak. No já bych neřekl, že jsou na druhém extrému. Já bych řekl, že jsou relativně blízko těm očekáváním, jaká má Velká Británie sama pro sebe. Ale jsou zde rozdíly v přístupu. Jsou rozdíly ve financování a aplikaci práva. A to je něco, o čem má Velká Británie velice silný názor. Ty zámořská území jsou autonomní a Velká Británie se nechce vnímat e, už jako koloniální velmoc a proto jen velice zdrženlivě intervenuje a to pouze za určitých podmínek. Souhlasím s tím, co říkáte, že máme hodně práce s tím, jenom s tím, abychom se vyhnuli tomu, že pouze platíme rozpočtovou podporu těm teritoriím. Nicméně je to hodně hluboce zakořeněný systém eh, ve velké části eh, britské vlády, eh, tedy jaký má být ten vztah s těmi teritorii, s těmi územími, ale dokud máme ten silný regulační rámec, pak je to přijatelné. Ale také je to otázka toho, když nebudeme mít tento systém, tak jaký systém tedy budeme mít? Protože tento systém funguje nějakých 30 až 50 let, je dobře zakořeněn a je velice dominantní eh, v případě celé řady území. A stálo by hodně peněz a hodně úsilí vytvořit nějaký jiný způsob dalšího fungování a já si myslím, že politická vůle pro toto ani hospodářská kapacita pro toto v tuto chvíli není. Někdo na doplněk? Ne. Výborně. Takže jdeme dál. Eh, Luděk se také už nechce na nic zeptat. Teď má slovo Juan Fernando López Aguilar za SAD. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem eh, přispěvatelům za příspěvky a prezentace. Pokud správně chápu, máme málo času takže se zaměřím pouze na britská zámořská území, jak jsou definována eh, v příloze 2 SFEU, protože to je obrovská právní výzva pro zbytek Evropské unie a pro ten boj proti těm offshoreovým praktikám praní špinavých peněz a vyhýbání se na ní. Tady jsme viděli, že ten francouzský model víceméně platí i pro implementaci evropských standardů za účelem boje proti všem těmto nešvarům. E, ta holandská zámořská území jdou ještě o kus dál a myslím si, že ta velká výzva je v podobě těch britských zámořských území, zejména ve světle e, toho oznámení, že po referendu o Brexitu Velká Británie hodlá odejít z Evropské unie, protože jsme viděli, že aktuálně nemáme žádný právní způsob, jak zajistit implementaci jakékoliv legislativy EU v těchto teritoriích, co se týká boje proti praní špinavých peněz, daňové transparentnosti nebo proti vyhýbání se daní. Takže je zde skutečná hrozba, že nějaká území se nebudou řídit společnými pravidly, ať už jakéhokoliv druhu, a budou mít v podstatě volnou ruku. Takže má otázka je vzhledem k vašim zkušenostem, máme nějaké právní možnosti v rámci evropského práva vytvořit společný závazný rámec, který by byl závazný pro ta území, která zůstanou e, v EU. E, za druhé, abychom bojovali proti tomu právnímu váku, které vidíme v těchto eh, teritoriích. Eh, a co se týká důsledků Brexitu pro ty jednotlivé jurisdikce, dojde podle vás k nějakému předpokládatelnému dopadu, že by ta teritoria něco získala v důsledku Brexitu? Například pokud bychom podle plánované práce v rámci výboru PANA vypracovali nějaký právní rámec EU, který by platil i pro teritoria eh, těch zbývajících členských států, to znamená v tomto případě Nizozemsko a Francie, tak ty peníze, které dostanou ta zámořská území, že by utekly eh, do britských zámořských území, můžeme s tím něco udělat? Děkuji. Děkuji, Juane. E, ty jsi taky z ostrova, takže tě to jistě velice zajímá. Takže možná poprosím britského pana kolegu. Ano, k té první otázce, tedy závazné standardy. E, tady kolega ve své zprávě popisoval takový možný další postup, aby ta zámořská teritoria a území byla více začleněná, aby byla více dohlížena Evropskou unii Nicméně já, já s ním neúplně souhlasím. Podíváte-li se na případ Kajmanských ostrovů, tak Evropský soudní dvůr zcela jasně rozhodl, že eh, Evropská unie tam nemá žádnou pravomoc, co se týká té směrnice o úsporách a její implementace na Kajmanských ostrovech, ale možná tady holandský kolega se mnou bude nesouhlasit. Já bych také nesouhlasil s tou myšlenkou právního vákua, které aktuálně máme. Máme určité obavy, které jsem zdůrazňoval ve svých odpovědích, ale i ve své prezentaci, ale e, je zde argument, že Velká Británie a její teritoria splňují mezinárodní standardy. Je zde určitý stupeň dvojích standardů ze strany těch, kteří je kritizují, protože je to takový snadný obětní beránek, ta území jsou často velice malá. Nechci tvrdit, že tam nejsou žádné problémy, to ne. E, ale já mám takový dojem, že ta území jsou velice zavázána, byla zavázána k tomu, aby Velká Británie zůstala součástí EU. To je, myslím, známka toho, jakou roli eh, oni v EU hrají a jaké výhody zde vnímají co do svého vlastního hlasu v rámci EU jako takové. Mají doznačné obavy z toho, že o tento hlas přijdou a nemyslím si, že tuto situaci vnímají jako možnost, jak využít jejich nově nalezenou svobodu a snížit úroveň regulace a dohledu nad těmito svými sektory, protože si myslím, že no, velk, eh, Spojené státy OECD a ostatní eh, zachovají ten tlak, který je na ně vyvíjen, takže já si nemyslím, že dojde k tomu nejhoršímu scénáři. Myslím si, že eh, zde bude jaksi tok, nemyslím, že zde bude ten tok prostředků do těch, do těch eh, teritorií, oni tak nechtějí být vnímány, chtějí být vnímány jako eh, kredibilní, jako důvěryhodné offshoreové finanční sektory. Samozřejmě jsou zde argumenty pro a proti. Co se týká role EU, možná bych to nechal na kolegovi z Holandska. Ano, děkuji. Eh, řekli jsme, že pravomoci království a jeho vlády jsou poměrně na nízké úrovni a mohlo by být alternativou využít pravomocí Evropské komise ve věci eh, pobídek eh, z Bruselu, které proudí do zámořských zemí a území. Všichni mají stejné zkušenosti, že finanční pouto má jakýsi realistický charakter a jak říká preambule toho rozhodnutí o zámořských oblastech, tak transparentnost a tak dále, integrita, řádná zpráva věcí veřejných. To je prvek té podpory. A ty dotace je možné také odebrat, pokud ty aspekty jako integrita, transparentnost a tak dále budou porušovány. A to by mohlo legitimizovat eh, Evropskou komisi v tom, aby ty subvence odebrala, což je velice tvrdý nástroj, ale potřebujeme také nástroje tohoto typu. Děkuji. Tak teď pokud mě nešálí zrak, řekl bych, že ECR tu nikoho nemá. A ani ALDE, tedy co do europoslanců, vím, že zaměstnanci tady jsou. Je to tak? Je to tak. Takže jako další dostane slovo má maličkost za GUE. Excellent. Um... Takže to je výborné. Já bych se chtěl um, nejprve zeptat. Jedna z těch studií dospěla k závěru, že pouze kontrolovat tok investic a peněz do eh, evropských zámořských území by bylo stejné jako zkrátka odsunout problém někam jinam. Eh, to si myslím, že platí například pro eh, zdanění u zdroje, daň z pokut a tak dále. Mohli byste nějakým způsobem osvětlit, jak jste dospěli k tomuto závěru? Za druhé, v dokumentu britského ministerstva zahraničí o zámořských eh, teritoriích je to eh, Bílá kniha z června 2012, eh, je závěr, že britský parlament má neomezenou legislativní pravomoc pro zámořská území s výjimkou jedné příležitosti, kdy se stalo, že v roce 2009 eh, bylo rozhodnuto o intervenci na, oslo, na ostrovech Turks a Caicos a vy tvrdíte, že britská eh, vláda eh, raději nepoužívá tyto pravomoce. Souhlasíte tedy s tím, že tu není ústavní problém, ale spíše ty problémy, které jste tu zdůraznil, a sice, že Spojené království se bojí to dělat, protože se bojí, že tím naruší finanční soběstačnost? A konečně, když se podíváme na všechny ty tři studie, tak eh, bylo to zmíněno i Grónsko, tedy dánské území, a francouzská zámořská území, eh, která se nikdy neobjevila na seznamu daňových rájů, ale nezahrnuli jsme všechna relevantní britská území. Takže pokud jde o metodologii, mohli, bys, mohli byste se vyjádřit k tomu, proč jste provedli tuto selekci Pak to máme trochu e, s tím, že v rejstřících ke třem přílohám jsou drobné rozdíly. Takže je to trošku problém se srovnatelností. Mohli byste zareagovat na toto? Zda byste mohli ještě k tomuto se vyjádřit? Tak já bych mohl odpovědět na tu první otázku, která mířila na mě konkrétně. Teoreticky vláda eh, má pravomoc vytvářet legislativu eh, prostřednictvím eh, audit, auditní rady, což je v podstatě odvozeno od pravomoci panovníka. Takováto rada potom nemusí procházet parlamentem a nepotřebuje jeho souhlas. Takže to je ústavní mechanismus, který Spojené království používá tam, kde je to vhodné, k tomu, aby vytvářelo ústavy a také k tomu, aby vytvářelo legislativu tam, kde je to vhodné. Myslím si, že máte pravdu, že e, většinou od toho upouští, velice se zdráhá toto dělat. E, máme příklad e, Turks a Kaikos, to je jeden příklad. Ukončení trestu smrti na tomto ostrově bylo poměrně zářným příkladem a právě tak dekriminalizace homosexuálního sexu má to tedy konkrétní zaměření na lidská práva. Obecněji ale eh, to Spojené království dělá velmi nerado. také kvůli té kritice, kterou to vyvolává. Když tedy eh, britská vláda eh, převzala kontrolu nad eh, ostrovech Turks a Caicos, vzedmula se velká vlna kritiky na ostrovech samotných, což asi nikoho nepřekvapí, ale i jinde v Karibiku. Takže Spojené království to bere jako velice ošemetné téma. Tuto vlastně nukleární možnost vnutit teritoriu svou vůli, takže si velice pečlivě rozmýšlí, kdy to udělat a kdy ne. Děkuji, tak já k tomu možná můžu něco říci k té metodologii, kterou jsme zvolili. V podstatě jsme se rozhodli soustředit na tři nejsložitější případy proto jsme eh, se rozhodli pojednat ten dánský případ interně, také proto, že to nebyl příliš problematický případ. Pokud jde o to, jak jsme vypracovávali tuto studii, tak dostali jsme poměrně široký mandát, protože eh, podle interního původního výzkumu e, jsme zjistili, že problém je velice složitý a komplexní a proto jsme dali expertům e, možnost proskoumat celou tu složitost e, v celé její šíři, což se myslím povedlo. A pak jsme přidali ten to zastřešující úvod, kde jsme se pokusili interně srovnat tyto tři studie na různé úrovni. Na úrovni právního rámce, ekonomiky a politického vlivu k, k vlivu, který určitý členský stát má. Jak si jsme tedy sloučili, porovnali tři došlé studie. Děkuji moc krát a protože nechci vypadat, že jsem nefér a nechci si dávat více času než komukoli jinému, tak prosím velice rychle. Mohl by někdo z řečníků odpovědět na to, zda e, vidíte prostor pro e, určité e, daně z, z pokut a daně u zdrojů? jakožto pobídku ke změnám? 30 sekund, prosím. Nikdo nic? Pokud je o francouzská zámořská území, eh, tak ta mají mnoho eh, lokálních daní, eh, které platí finanční instituce, mimo jiné, takže tam už dochází k určitému zadržování daně. Pokud jde o příjmy, tak tam je mnohem těžší zdaňovat zisky firm než úroky v bankách. Děkuji moc krát. Dalším řečníkem na seznamu je někdo ze zelených, ale nikoho nevidím. V tom případě dalším řečníkem je za EFDD David Coburn. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já souhlasím s panem Klegem. Ne všichni v offshoreových teritoriích jsou nešťastní z Brexitu. Nechtějí, aby se Evropská unie pletla do jejich záležitostí. Ale toto pletení se do záležitostí zámořských území není vítáno. Spojené království v 70. letech uzavřelo obchodní dohodu, naše vláda nás podvedla, pan Heath nám lhal. Nechtěli jsme se přidat k národu zvanému Evropa s jeho vlajkou, hymnou a vládou a vším tím ostatním. Proč by Evropská unie měla zasahovat v britských námořních území? Do toho v Evropské unii nic není. My odcházíme, protože o to si Britové odhlasovali. Problémy eh, Evropské unie jsou v tom, že je nekonkurenceschopná v oblasti daní. Má obrovskou vládu se spoustou kádrů a byrokratů, kteří berou obrovské peníze, pobírají obrovské důhody, důchody. Evropská unie by si měla řešit své vlastní finanční problémy, které způsobují, způsobuje hroutící se euro, které ničí země Jižní Evropy. Není to ekonomická měna, je to politická měna. Evropská unie by tedy neměla diktovat Británii, jak má řídit své ekonomické záležitosti interně i externě. Zdá se, že nám to jde mnohem lépe než Evropské unii unii. Britové se rozhodli neplést se do ekonomických záležitostí zámořských území, dáváme jim volnost k tomu, aby vytvářeli daňově konkurenceschopné ekonomiky a dokud je tam minimální kriminalita, tak do toho zasahovat nebudeme. V Británii to nazýváme demokracií. Francie jenom nařizuje zámořským územím, co mají dělat. To je něco úplně jiného. Této demokracii by se Evropská unie měla přiučit. Proto odcházíme. Chceme demokracii a chceme, aby se nikdo nepletl do našich domácích či offshoreových ekonomických aktivit. To necháme vládě její výsosti. So anybody interested to answer, uh, maybe... Chce někdo odpovědět na tuto otázku, že by královna? Tak eh, jenom velice stručně. Eh, OCT mají rozhodně obavy z dopadu Brexitu, eh, pokud jde o volný pohyb, pokud jde o přístup na jednotný trh, pokud jde o zdroje, které Evropská unie poskytuje na ekonomický rozvoj těchto území. A hm, při hlasování v Gibraltaru bylo jasné, že lidé nechtěli, aby Spojené království právě z těchto důvodů odešlo z Evropské unie. Potom jsou tu ještě další důvody týkající se offshoreových financí, ale myslím si, že zámořská teritoria hm, zastávají silný názor ohledně tohoto hlasování. Vzniklo o tom několik studií hm, a mají obavy z toho, co se stane, až Spojené království odejde z Evropské unie. Tam si myslím, že v nejbližších letech značně pocítí důsledky. Jestli můžu ještě zareagovat, tak ano, ale e, to se týká Britů v Gibraltaru, ale mnoho těchto zemí, zejména Gibraltar, by na tom byli mnohem hůř, kdyby byli součástí například Španělska. Mohli by mít stejně vysokou nezaměstnanost jako Španělsko. A ta výsadní pozice Gibraltaru by se naprosto ztratila, kdyby se připojili ke zbytku Costa del Sol. To si myslím, že by pro Gibraltar nebylo zrovna dobré. A ten zbytek těch zemí, upřímně řečeno, by mělo podobný problém. A já vám můžu říct, pane, že ne, že by jim eh, evropská peníze dávala rozvojovou pomoc. Jsou to britští daňoví poplatníci, němečtí daňoví poplatníci. Evropská unie nemá žádné peníze, ta je švorc. Dávají peníze britští daňoví poplatníci. Takže odstraňme prostředníka za tu velikou černou díru v Evropě a posílejme peníze rovnou našim koloniím. Tak já bych měl skromný návrh, protože eh, slavná britská eh, kapela Oasis a její píseň se jmenovala Don't Look Back in Anger, ne, ne, neohlížej se v hněvu. Brexit je zkrátka fakt, musíme se s tím smířit a konec konců vy, vy pane Coburn, jste placen evropskými daňovými poplatníky. Já si myslím, že tím bychom toho mohli nechat mimo mikrofon. Ano, já také. Máte pravdu. Pan Coburn mimo mikrofon. Ještě pan Klek velice krátce a pak se posuneme dál. Tak bohužel eh, tohle není hra s nulovým součtem, eh, jak to tak bývá. To je jedna věc. A otázka je, že pokud mohly by být důsledkem Brexitu uvolněny údajně eh, množství zdrojů, tak eh, právě ekvivalentní částka jde eh, nyní zámořským územím. Tak já bych navrhl, abychom toho nechali. Dalším řečníkem Británie by se o zámořská teritoria starala mnohem lépe sama, než kdyby dávala peníze Evropské unie, kde by jich spousta zmizela a nějak by se dostala až do zámořských teritorií. Odstraňme toho prostředníka, kterým je EU. Ano, my jsme pochopili ten argument a dalším řečníkem eh, je někdo z ENF, kdo tady není. Takže úplně posledním řečníkem bude pan Rozaty. Toho jsem teď trošku zaskočil. pořádku, takže velké překvapení na konec dnešní schůze. Podařilo se nám dodržet časový limit. Chtěl bych poděkovat našim expertům za to, že s námi diskutovali a že ještě odpoví na dodatečné otázky. A teď bych chtěl dát slovo spoluspravodajům na pár slov závěrem. Vzhledem k tomu, že spoluspravodajové tu nejsou, tak vyzývám sám sebe, Eh, abych poděkoval účastníkům této schůze a tlumočníkům, kteří občas musí tlumočit velice rychle. A děkuji také zaměstnancům politických frakcím, kteří tu velice trpělivě s námi strávili večer. Pod bodem různé nemáme nic. Další schůze bude 4. května 2017 od 9 do 12.30 tady v Bruselu. Děkuji vám a přeji hezký večer.